týkajícím se metrologie, zrušení směrnic, pokud jde o metrologii. A chtěla bych hned dát slovo paní Weisgerber, zpravodajce. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Mám velkou radost, že dnes spolu s komisí mohu hovořit o hodnocení dopadů, což je důležitým základem pro eh, rozhodování eh, parlamentu, pokud jde o zrušení osmi směrnic o metrologii. Už ehm, v minulém týdnu jsme vedli velmi dobrou diskusi i s kolegy z ostatních frakcí a domnívám se, že jsme dospěli eh, k konstruktivnímu, velmi dobrému návrhu. Jde o odbourávání byrokracie. Eh, jde ehm, o směrnice, které se týkají nejrůznějších měřících ehm, přístrojů, zařízení. Například eh, jsou to měřidla tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidel, měření měření objemové hmotnosti obilí, kalibrace nádrží na plavidlech a tak dále. Komise se domnívá, že těchto osm směrnic bychom mohli bez náhrady vyškrtnout, protože ty směrnice se týkají e, přístrojů, které jsou již technicky zastaralé, anebo existují také mezinárodní normy e, místo nich, anebo teda vycházejí eh, z Eh, modelu starého a nikoli z nového přístupu. To znamená z toho přístupu, že technické standardy lze inovovat. A proto komise v rámci lepší regulace navrhuje jejich eh, zrušení bez náhrady. Já mám několik otázek eh, na komisi a těším se na její prezentaci o hodnocení dopadů. Snad bych mohla již nyní ty otázky nadnést, aby komise na ně pak odpověděla. V rámci hodnocení do, dopadu jste eh, nastínili tři obce, které máme. První obcí je, že vše zůstane při starém, že těch osm směrnic zůstane zachováno a eh, vedle toho budou existovat nadále mezinárodní normy. Toto ale si takto nepřejeme. Druhá obce je to, co navrhuje komise, eh, že osm směrnic bude vyškrtnuto bez náhrady a třetí obce, pro kterou bych se rozhodla já osobně, že budou zrušeny možná dvě nebo tři směrnice a sice tam, kde budeme moci jednomyslně říci, že místo nich existují mezinárodní standardy, anebo že ty směrnice jsou již zastaralé a ten zbytek směrnic budou tež zrušeny, ale ponecháme je ve směrnici Measuring Instruments Directive, tam, kde jsou vlastně shrnuty všechny úpravy o měřících zařízeních a tam, kde, a tam je také vlastně uplatněn již ten um, nový přístup. Já se domnívám, že toto by bylo nejrozumnější. Ovšem, jste-li jiného názoru, eh, pak eh, je nutno vytvořit novou rámcovou směrnici. Eh, komise v hodnocení dopadu došla k závěru, že nelze upřednostnit žádnou z těchto obcí. Píšete tady, žádná z obcí nevyniká zvlášť. A proto moje otázka na komisi. Proč jste tak zdůraznili obci číslo dvě, když v hodnocení dopadu se nevyslovujete jednoznačně pro obci číslo dvě? A druhá otázka, kterou mám. Na posledním zasedání jsme slyšeli, že v radě panuje velký odpor proti tomu, protože mnohé členské státy jsou proti vyškrtnutí jednotlivých směrnic. A Členské státy se také domnívají, že ty směrnice mají praktický význam a že sice mezinárodní normy existují, ale nejsou zcela dostačující. Na to komise odpovídá obvykle ano, ale členské státy nemohou překračovat rámec těchto mezinárodních směrnic mm, tak jako tak. Eh, teda panují eh, sporné názory. Eh, my si chceme zachovat vyšší standard, my se nechceme snížit na úroveň mezinárodních standardů, chceme si zachovat vyšší evropský standard. A další otázkou je, že přece když evropskou směrnici zrušíme a členské státy si vytvoří vlastních 27 směrnic, tak tím přece ničemu nepomůžeme. Já bych chtěla, abyste nám vysvětlili směrnice po směrnici, jaké máte náhradní úpravy, zdali existují k tomu mezinárodní normy a zdali tyto mezinárodní normy mají stejnou úroveň ochrany takto, takovýto, takovouto argumentaci z vaší strany bych si představovala. A e, pak bychom se mohli snad dohodnout na kompromisu v tom smyslu, že zrušíme dvě nebo tři směrnice, ten zbytek také zrušíme, ale ten zbytek bude zahrnut do směrnice MID. Eh, measuring Instruments eh, Directive. Možná, že bychom eh, pak o tom mohli ještě sepsat i mezi institucionální dohodu, aby nedocházelo nebo nevznikly mezery pak v hm, těchto legislativních úpravách. 39. uběhla nebo vypršel termín a zajímavé by bylo, co říkají jednotlivé členské státy, protože členské státy, zdá se, mají na to různící se názory. A jinak se samozřejmě těším na spolupráci. Všem nám jde o odbourávání byrokracie, ale všem nám jde také o kvalitní legislativu, takže musíme nalézt správnou střední cestu a těším se na prezentaci komise. Děkuji. Thank you, Mrs. Weisgerber. Děkuji vám, paní Weisgerber. A teď dám slovo zástupci komise. První je to pan Vicentelo Prosím, máte slovo. Bonjour. Um, ano, dobrý den. Zdravím vás všechny. Musím říct, že jsem s velkou pozorností vyslechl úvod paní zpravodajky. Domnívám se, že jsme velice, velice blízko cíle ale bylo by asi dobré, aby nám eh, Daniel ještě poskytl další podrobnosti, tak jak jste to paní kolegyně žádala. Několik poznámek ještě dřív, než představím studii o dopadech. Ano, jde o osm směrnic o měřících nástrojích. Řekl bych, že ty směrnice jsou v podstatě zastaralé, velice málo se používají, protože technologie v této oblasti, v oblasti měření, eh, se vyvinuly velice překotně a to, co směrnice předpokládají, už z tohoto důvodu vlastně přestává platit. Přesto všechno, a to je velmi důležité, již několik let tady neexistuje, neexistují zábrany volnému obchodu. Eh, nic takového nebylo zaznamenáno mezi členskými státy, eh, takže obchod pokračuje, i když ten objem není velký, ale nestojí mu v cestě žádné překážky. A tváří v tvář výsledkům studie o dopadech, které nejsou e, nějak e, výrazné ať tím či oním směrem, e, protože se v nich konstatuje, konstatuje, že tady neexistují ani žádné velké překážky, ani vlastně nic výrazného se E, nemění v důsledku případného odstranění e, směrnic. Takže vzhledem k tomu, že ta studie o důsledcích nedospěla k nějakému jasnému závěru, tak komise se rozhodla sledovat cíl zjednodušení, to znamená ne stanovovat pravidla tam, kde to není nutné. To je tedy ten zásadní argument a jak by fungovala vzájemná, e, systém, jak by fungoval vzájemného uznávání. To je také jedna z vašich důležitých otázek a já si myslím, že to asi zaznělo na vašem minulém zasedání, kterého jsem se bohužel nemohl zúčastnit. Prakticky ve všech oblastech, které pokrývá tato směrnice, již existují mezinárodní normy, které jsou uh, Eh, implementovány, které jsou povinné i pro členské státy, které je zavedly a které velmi dobře fungují. Já se domnívám, že proto, aby eh, to vzájemné uznávání dobře fungovalo, tak s vámi naprosto souhlasím, je tam třeba těch odkazů, normativních odkazů. Tady jde o měřící nástroje, nejde o směrnici, které, směrnice, které by chtěly harmonizovat eh, nějaká bezpečnostní opatření. My chceme harmonizovat opatření, která by eh, tedy umožnila hladký eh, oběh. Pokud je tedy někde nějaký odkaz na mezinárodní nástroj, tak platí článek 28 smlouvy protože každý členský stát, který by chtěl mít nějakou Eh, iniciativu v oblasti eh, regulace, tak to musí oznámit. A kdyby se od toho odkazu, eh, která, který je normou, který není závazný, norma nikdy není zcela závazná, takže kdyby se ten členský stát odchýlil, takže by vznikla určitá překážka, tak to musí ten daný členský stát vysvětlit. Teď tady taková situace nenastala, ale Prostě situace je taková, jaká je. Máme zde ty mezinárodní normy v té oblasti, kterou jste zmínila. A pak je tady ještě jedna oblast, u které tedy mezinárodní normy, které by odpovídaly technologickým požadavkům dneška, nejsou. Možná, že je to nejdůležitější odvětví, ta nejdůležitější oblast. A tam vlastně jde o měřící nástroje pro měření tlaku v pneumatikách a členské státy e, si tady něčeho takového žádají. Daniel mě to potvrdí, neexistuje v současné době žádná mezinárodní norma, která by těmto požadavkům odpovídala, reagovala na ně. Nicméně e, Evropská komise již připravuje mandát směrem k Evropskému výboru pro normalizaci, tak aby byl tento technický e, nástroj k dispozici. Byl by to vlastně takový Eh, odkaz, který by byl užitečný pro členské státy tváří v tvář evropské normě, která, jak říkám, zůstává dobrovolná. Takže když toto všechno vezmeme v úvahu, když vezmeme také eh, v úvahu princip lepší eh, právních norem, better regulation, tak se domníváme, že není E, třeba něco takového zavádět, včetně toho, co tady bylo naznačeno e, v těch přílohách. E, není třeba zavádět nějakou v současné době nějakou modifikaci směrnice. Myslíme si, že to není nutné, ale že by to na druhé straně možná byl takový ten měkký přístup, který bychom, kterým bychom mohli jít. Evropská norma která bude e, vyvinuta podle mandátu Evropské komise, si myslíme, bude dostačující pro umožnění e, plné vzájemné, plného vzájemného uznávání. Takže jestli souhlasíte, paní předsedkyně, tak já bych s tímhle skončil a dal bych slovo kolegovi Danielu Chejkovi, který by učinil e, trochu obšírnější prezentaci předsedkyně. Ano, prosím, pane kolego, máte slovo. Thank you. Eh, eh, Děkuji. Já jsem několik informací sepsal eh, na folích, je to vlastně i v dokumentu, který je k dispozici tady u vstupu. Týká se to, nebo je to nadepsáno Impact Assessment. Eh, můžeme se tady podívat na jednotlivé obce, které byly zkoumány, dále na problémy vyskytující se v jednotlivých sektorech a eh, eh, na závěry. A ke konci se ještě dostanu k otázkám paní zpravodajky. Tady vidíme obrat v celkem šesti sektorech je to v podstatě nízká hodnota. Na pravé straně máte sloupec, který čítá celkem 40 milionů. To je to, co spadá pod směrnice. E, sloupec vedle toho má takovou hodnotu 80 milionů. To je to, co je mimo směrnice. E, takže vidíme, že e, se jedná zejména o většinu měřících přístrojů na měření tlaku tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidel, to je všechno mimo směrnic. Takže 40 milionů je pokryto směrnicemi, 80 milionů více teda vyspělejších nebo pokročilejších měřidel je mimo, není pokryto směrnicemi. A dále pak ještě závaží 30 milionů to e, e, jsou vlastně závaží při měření nákladních vozidel a tak dále. E, takže toto jsou poměrně malé sektory. Hovoříme-li o měření nebo směrnici o měření přístrojů, tak hovorím, hovoříme o miliardách. A další folie, stávající situace. 40 milionů se obchoduje v rámci um, značení EEC Ehm, to je značení shody, a e, zbytek v rámci vzájemného uznávání. Vzájemné uznávání již funguje v sektoru, pokud teda to upravili členské státy. A třetí možnost, žádné úpravy. To je tež um, ehm, rozšířená obce, to znamená, že na trh mohou vstoupit všechny produkty. Tolik teda situace v současné době. A další opcí by bylo zbavit se legislativy, to znamená, tady jsem zachoval pořadí, Jedna, dva, tři. První obce, co by se stalo, kdybychom se zbavili toho starého přístupy, z přístupu, vznikly by národní pravidla založená na mezinárodních standardech či normách. To jsou eh, normy rovnající se eh, směrnici v podstatě by se nic nezměnilo, pouze značení by se změnilo. To by bylo ale uznáno vždy jinými státy v rámci vzájemného uznávání. Druhá obce je teda neexistence národních úprav, i to je pravděpodobné, protože řada měřicích přístrojů je již zastarala eh, a mm, teda je možné i neexistence legislativy. Pokud jde o tu další část, která dosud nebyla regulována, těch 80 milionů, tam by se nezměnilo nic. Já jsem tam teda uvedl e, čísla, která se objevují i v textu. Podle toho si můžete e, zrekapitulovat, co k čemu patří velmi jednoduchým systémem. Jestliže se podíváme na další e, folii, tak tam zjistíme, jaká by byla situace v případě deregulace v rámci MID. To znamená zrušit směrnici, ale podřídit se MID. Ale samozřejmě v rámci MID platí možnost opt-outu, dobrovolného vystoupení, pokud teda s tím eh, nesouhlasíte nebo nechcete podle toho postupovat. to, co je nyní pokryto národními pravidly, to by se teda změnilo. To by doznalo změn. Buď teda národní pravidla by se odstranila a byla by nahražena pravidly v rámci MID. To nedošlo by vlastně k závažným změnám pro členské státy, které mají úpravy. Tam, kde nejsou národní právní předpisy nebo promiňte, opravuje se řečník. Dalo by se tež říci, nechceme to již mít, vystoupíme z toho, zvolíme opt-out. A další možnost, pokud v této chvíli nemáte pravidla, ale chcete je mít v budoucnu, tak tež zvolíte opt-out. To znamená, že ten opting out je vážná možnost v případě nové regulace. Bylo by to 120 milionů, ale možná pouze malá část toho by bylo pokryto ve skutečnosti regulacemi. Tady je poslední obce, to znamená neexistence úprav To jsou teda jednotlivé možné scénáře a nyní se můžeme podívat na důsledky. V zásadě, jestliže teda bychom přijali právní předpisy, tak bychom měli vysokou úroveň ochrany. Nehovoříme o bezpečnosti, nehovoříme také o spotřebitelích, protože tady mm, sotva dochází ke kontaktu se spotřebiteli. Tady hovoříme spíše eh, v kategoriích eh, průmyslu s, vý, několika výjimkami, když například um, hustíte pneumatiky a tak dále. E, to znamená, že buď máme teda vysokou míru ochrany, ale náklady, samozřejmě náklady na um, dohled nad trhem a um, samozřejmě na právní ochranu. Někdo za to musí zaplatit, ale někdo má i užitek. Jestliže nemáte právní úpravy, tak nemáte náklady. To je e, zobrazeno e, v té tabulce. První jsou náklady e, na regulaci a druhé náklady když eh, regulace teda se nekoná. Žádné nulové náklady. Takže jak to asi bude vypadat? Členské státy patrně budou postupovat tak jako dosud. Pokud eh, provádějí regulaci, tak v ní budou pokračovat. Pokud nic takového nemají, tak se do ničeho nového nepustí. A to je ta situace, kterou tady vidíte. Tam, kde je regulace, to je ten první sloupek a pokud ji tady ponecháte na mezinárodních normách, eh, tak nedojde ke změně situace. Pokud lépe řečeno takhle. Eh, u každého toho scénáře můžete stručně říct, že vlastně nedochází k žádné eh, regulaci, pokud již máte, tak si ji většinou ponecháte, pokud něco takového nemáte, tak nic nezavádíte a nemáte náklady. A teď je tady další změna, to už je trochu zajímavější E, a to je přechod k, jiné, e, k jinému režimu. To znamená, e, státy, které regulaci teď mají, od ní upustí a naopak. A tam jsou samozřejmě důsledky, ale ono je to velice ne, pravděpodobné, že by státy začaly regulovat věci, které doposud neregulovaly a naopak. Takže to, to jsou všechno pouze určité možnosti, ale těžko, těžko tady nějak měřit ty důsledky. Další obrázek. Teď se dostáváme k situaci v jednotlivých eh, odvětvích či sektorech eh, a toto vám již umožňuje pochopit, že ono to všechno není tak na první pohled zřejmé a jasné. Eh, v hos... V odpadní vodě existují určité normy, e, které existují a teď to, co podkrývá MID pro čistou vodu, to je vlastně to, co bylo dříve pro vodu odpadní. Takže v zásadě tuto normu můžete použít pro vypracování národního právního Eh, režimu. A eh, zase je to eh, otázka, která je v některých státech velice důležitá, v jiných ne. Odpadní vody, zavlažování a tak dále a tak podobně. Takže tohle opravdu se nedá srovnávat s těmi obrovskými částkami, které máme na měření čisté vody v domácnostech. Pak je tedy další, další měření, měření eh, alkoholu, to je obrovsky zastaralé a vlastně tady se uznává měření podle norem ISO, je to, a eh, jsou i tabulky eh, pro tuto kategorii, které odpovídají normám ISO. Takže Toto je již regulováno. Samozřejmě agri pokrývá také víno a destiláty, pivo tam nepatří ale existuje mezinárodní norma, eh, která zahrnuje i pivo a eh, zase není problém to ponechat v národní legislativě. Co se týče váhy, tak tady máme normu OIM. I to eh, není vlastně nic, žádná inovace, to jsou ty velké věci vážící kilo, deset a více. A co se týče pohledu spotřebitelů, tak eh, tady vlastně většina těchto váh již není eh, používána, existuje neautomatická eh, váha a máme tady směrnici, která byla přečíslována pro styk se zákazníky, tedy se dá říct, že používáme směrnici pro neautomatické vážící nástroje. A teď se dostáváme právě k těm tlakoměrům. Toto je pro ty mechanické a tady se dá opravdu očekávat velký technický pokrok, protože v roce 2014 všechny automobily uvnitř Evropské unie budou mít specifický systém. Na, každém, na každé pneumatice bude indikátor, který eh, bude ukazovat, zdali je tlak v pneumatice v pořádku a také vlastně jde o vytvoření mezinárodní normy pro TPMS. A v tomto kontextu teď vlastně e, připravujeme e, mandát pro normy. E, říkáme, že bychom chtěli, aby tady existovaly tlakoměry, které mohou jít až do 40 až eh, pokud tedy eh, ty nástroje eh, dělají velký hluk, protože ten tlak není v pneumatikách v pořádku a vy nemůžete tu situaci řešit, tak to samozřejmě představuje problém. Toto je tedy docela zajímavý sektor, který je v plném překotném vývoji. A otázkou je, zdali teď je ta optimální chvíle pro vytváření legislativních nástrojů v této oblasti. Eh, tam vlastně eh, v terénu se teď eh, diskutují různá technická řešení a do doby, kdy my budeme mít své texty u, u, ukončené, hotové, tak ta situace zase posune úplně jinam. Takže my si domníváme, že by bylo mnohem lepší, kdybychom tady využili normu, standard, to bude něco, co bude tedy jednotné a každý se od toho potom může odpíchnout, kdyby chtěl ve svém státu nějakou legislativu mít. Pokud z nějak nějakého důvodu legislativní nástroj nutný bude, tak zůstáváme otevření. Tím v rámci MID si vlastně nic neuzavíráme, žádná e, vrátka. A pak vlastně e, máme objem for cereals. So obilí Uh, to je zase velice důležité měřidlo, je to pro uh, farmáře, pro agri, pro vyplácení dávek a to, co zbývá, uh, pro nás je poměrně malý obrat a tady je vlastně zase obtížná otázka, podobně jako s alkometry. Pokud byste chtěli regulovat, tak co byste dělali s regulací agri, to znamená po, posílali bychom dokola e-maily s tím, že jsme něco regulovali a že by to tedy e, ty ostatní měli dělat také, měli by to zohlednit. Takže to opravdu není jednoduché. E, pak tady máme vlastně další, takzvané ship tanks. As far as we could see, uh, they're not used for transactions because nobody trusts them. Uh, nádrže na plavidlech, eh, ty se používají například pro přepravu ropy, některou eh, část té ropy využije to plavidlo samotné a pak eh, vlastně se to zase vypouští a jak tady budeme kontrolovat ten objem. To znamená, my to zkontrolujeme, když se ta ropa nakládá a pak při vykládce a ten rozdíl je vlastně ten, ta spotřeba dané lodi a máme jistotu, že to pro jiné účely nebylo bylo použito. Takže zase e, není důvodu, proč by tyto e, prostory měly být nějak standardizované, tyto nádrže nějak standardizované e, i příslušná směrnice to vlastně neřeší, protože to nevnímá jako důležité, aby se užívala, stávající norma v regulaci pro tyto účely a je to zase poměrně malý obrat. A je to typicky ten případ, kdy e, vlastně dobře věci fungují s tím e, systémem normalizačních nástrojů, které existují, evropských norem. Pokud je lidé chtějí užívat, tak je užívají. A teď je tady ještě další část a to jsou stanoviska členských států které jsme zpracovali ke květnu roku 2008. A tato tabulka vypadá dobře, poměrně podobně jako ta aktualizovaná z února 2009 za e, naším předsednickým stolem. Takže toto je situace počátkem roku v pracovní skupině rady a vidíte, že ta tichá většina v radě ještě teď stále preferuje vlastně stažení zrušení většiny těch směrnic. E, tady je vlastně ta většina všude, kromě těch e, tlakoměrů e, do pneumatik, což je to číslo 6. A tady vidíte vlastně většinu 15. Na druhé straně ovšem na všech, lépe řečeno takhle. Tohle bylo ještě vlastně předtím, eh, než se vědělo, že budeme dělat ten eh, mandát na normy eh, pro ty pneumatiky. A pak vidíme, že tady je vlastně ta blokující menšina také prakticky u každé položky. To z těch údajů nevyčtete, ale věřte, že tady mohu potvrdit, že ta blokující menšina je prakticky případem ve všech položkách. Takže co se týče eh, směrnice od směrnice, eh, tak to není moc jasné a když se podíváme na celek, tak je to jasnější ještě méně, ale je třeba se podívat opravdu na jednotlivé části, abychom věděli, oč jde. A teď, když se podíváme na další průsvědku, tak se dostávám také k otázce naší paní zpravodajky, eh, které se za chviličku vyjádřím. Funguje systém vzájemného uznávání? Tady jsme udělali výčet těch podmínek, podmínek, které jsou eh, zásadní pro to, aby ten systém vzájemného uznávání fungoval. Samozřejmě, že hodně závisí E, na přístupu jednotlivých e, členských států. E, tady je to otázka subsidiarity a můžete si vybrat, jestli chcete ten legislativní nástroj či ne. Pak jsou tady samozřejmě vždy ta národní pravidla. Neexistuje harmonizovaná periodická kontrola ani v rámci směrnic, ani v rámci směrnic o automatických vážících nástrojích. Takže Eh, je tady prostě regulovaná, méně regulovaná či žádná periodická kontrola a v tomto směru se dá hovořit o eh, velké, eh, vlastně velkém prostoru o, o v členských státech. Není důvod, aby lidé jeli do Bruselu v tom smyslu, že by tady měli k něčemu dostat zelenou. Vlastně vždy eh, stačí oznámení. Není třeba e, to řešit nějak komplikovaněji. Ty mezinárodní normy, ty samozřejmě musí existovat, aby měly ty případné právní nástroje z čeho vycházet. Je to přesně to, co vyžaduje BTO, TBT, e, aby se ty normy odvíjely od mezinárodních norem. Hodně by mě překvapilo, e, kdyby tady byly velké rozdíly mezi těmi mezinárodními normami a tím, co chtějí jednotlivé členské státy. A pokud existují nějaké rozdíly, tak já bych o jednom věděl. Jsou to takzvané jazykové požadavky. A v rámci MID máme silné jazykové požadavky, to znamená vlastně, že tady existují e, dohromady existuje dohromady 32 e, požadavků v oblasti e, těch jednotlivých požadavků na normy. Takže v rámci MID a to je všechno, to je tedy všechno předem dohodnuto z VTO, TBT. E, oni nebudou překvapeni, když budete chtít vlastní e, jazykovou mutaci e, toho či onoho standardu. Nicméně jazykový požadavek je právě ten oprávněný důvod. My jsme to do MID zapracovali a nikdo to ve VTO neschledal eh, nějak problematické. Takže tady existuje poměrně dobrý příklad toho, co může, jak může postupovat členský stát, pokud chce eh, vypracovat eh, národní normu. A neměly by tady být žádné bariéry obchodu, to znamená, že vy musíte napsat ve e, zákonu to, že jste tedy připraveni přijmout e, zboží, e, komodity z jiných zemí, pokud odpovídají vašim normám. Je tady také poměrně obsáhlá judikatura, takže všichni, kteří s tímto přicházejí do styku, vědí, co to obsahuje, vědí, jak na to. Není tady nikde žádná překážka. A pak je tady ještě to hodnocení přijetí principu slučitelnosti, tak to je také e, v pořádku a opakuji, nikdo nám e, neřekl při našich šetřeních, že existují nějaké překážky obchodu, že je problém e, s tím nástrojem slučitelnosti, takže v podstatě ty nástroje, které nejsou pokryty směrnicí, tam by určitě eh, by nám, eh, tam by nám určitě někdo dal najevo, kdyby tady problémy existovaly. A nikdo tak neučinil. Pak je tady ještě jedna věc. VELMEC, to je vlastně organizace národních eh, meteorologických úřadů pro národní meteorologii a ty nám také řekli, že už mají vlastně poměrně e, obsáhlý soubor pravidel, který vychází z mezinárodních norem. Existuje tady tedy určitý mechanismus a myslím, že je o tom zmínka na straně čtyři studie o dopadech. A pak vlastně tento výbor se v posledních několika letech velice e, obsáhle e, zabýval otázkou vzájemného E, uznávání a příslušným nařízením. To od té doby již začalo platit, takže pokud někdo nechce fungovat podle pravidel vzájemného uznávání, tak má povinnost e, prosadit svá e, prostě práva. Takže teď se pohybujeme skutečně ve velice striktním kazajce, ve velice striktní kazajce toho systému vzájemného uznávání, mnohem přísnější než v minulosti. Takže to je tedy závěr eh, mé prezentace eh, o eh, studii dopadu a musím říct, že tady neexist, jako nevyplývá z toho žádná preferovaná možnost, nějaká preferovaná obce. Většinou sledujeme, jak vlastně provádět legislativní nástroje, jak je jak provádět legislativní práci, ale tady e, vlastně není opodstatnění pro něco takového, protože opravdu nevidíme žádné překážky e, obchodu a nevidíme, že by se tedy e, ta, ty preference výrazně posouvaly tam či onam. Proč dáváme přednost dvojce, tomu druhé možnosti? No, protože ty nástroje jsou velice zastaralé, oni budou ještě zastaralejší časem, takže zase zjednodušení, to je další věc. Je, bylo řečeno, že máme vlastně eh, ty zbytečné věci eh, likvidovat, takže eh, o to se snažíme i z technického hlediska tady vlastně není důvod, proč by mělo existovat 27 eh, různých režimů, které by z tohoto vyplývaly. Není důvod proto, aby tomu tak bylo. Mezinárodní normy jsou stejně přísné jako stávající směrnice, takže není důvod, aby členské státy tady začaly dělat nějaké velké nové změny. A kromě toho to již mohou činit teď i podle starého přístupu. Mohou mít alternativní legislativy. A to také legislativu a e, to také e, některé využívají. Takže mohou existovat národní pravidla, může fungovat eh, systém uznávání vzájemného typu a opakuji, nikdo nám nedal najevo, že by tady byly nějaké překážky obchodu, takže se zdá, že to vzájemné uznávání opravdu funguje. Eh, takže, takže zase snažím se přečíst teď tu poslední větu, ta je ale mým zrakům skryta. Systém takzvaného opting out se dá očekávat. Vy jste viděli ještě ty číselné údaje na těch předchozích tabulkách, takže opting out se dá skutečně víc než očekávat. Jinými slovy, tady mezi členskými státy není nějaká výrazná schoda v tom smyslu, že toto by snad měla být legislativa pro tyto oblasti, kterou by potřebovali. Takže pokud souhlasíte, tak bych tady teď skončil a jsem připraven vyslechnout vaše otázky, připomínky a tak dále. Děkuji. Skutečně děkuji za tuto eh, prezentaci, za toto do hloubky jdoucí vysvětlení. Meteorologie je teď patrně křišťálově jasným tématem pro naše účastníky a nejprve bych dala slovo paní Stínové zpravodajce. Prosím. Já to... Děkuji. Bylo to opravdu velice jasně vysvětleno, ale musím říct, že jsem měla potíže s tím eh, to všechno porozumět. Nechápu logiku komise. Nechápu logiku, která říká, že zde máme harmonizované směrnice a že na trhu nemáme žádné bariéry, žádné překážky obchodní a proto musíme tato společná pravidla zrušit. To je logika, která se opravdu mé logice naprosto já to prostě nechápu svou vlastní logikou. Je samozřejmě jasné, že některé ty přístroje jsou již zastaralé, ale to, co mně se nelíbí, je to, že pomocí toho seznamu, který máme, kde vidíme, kolik států je pro a kolik je proti, že tedy pomocí tohoto seznamu jsme nyní zjistili, že v jednom případě, pokud se správně vzpomínám, máme kvalifikovanou menšinu proti zrušení těchto osmě, směrnic. A pro mě zde zůstává otázka stále nezodpovězená a já doufám, že Rada ji konečně zodpoví, Tedy otázka, jaký je důvod toho všeho. Pokud jsou všechny tyto směrnice opravdu tak nevýznamné, zastaralé, neaktuální, pokud opravdu již nehrají žádnou roli v rámci našeho hospodářství, eh, tak si myslím, že by proti ním nemělo nic hovořit, proti tomu zručení. A proto se teď ptám, proč je i přesto tolik států, které jsou proti zrušení. A druhá věc, které opravdu nechápu, je, že jste řekl, že tam, kde by možná mohly existovat mezery v rámci těch úprav, že tam funguje systém vzájemného uznávání. Ovšem, eh, problém vzájemného uznávání spočívá v tom, že toto uznávání se vždy zakládá na vnitrostátním právu. Tedy v podstatě nahrazujeme evropskou úpravu v podstatě tam, kde ty mezery jsou, 27 různými vnitrostátními úpravami. Já se ptám, je to to smyslem našeho vnitřního trhu? Nebylo by lepší se ještě na to pořádně podívat a jít cestou, kterou navrhla paní zpravodajka? Totiž, abychom se podívali na ty všechny směrnice jednu po druhé, si ji vzali a aby nás také Evropská komise informovala o tom, u každé jednotlivé směrnice, pomocí které, kterých ustanovení, ať je to ISO či ustanovení VTO, která tady to konkrétně pokrývají, tedy z jakého důvodu můžeme takovou tu směrnici zrušit, čím jiným je to pokryto. Například existuje, a to už jste říkal, je na jednoznačná změna, a to je to označování. A to je něco, kde tedy já opravdu e, si říkám, zde si musíme dávat pozor, protože Právě označování je bází pro evropskou spolupráci, že máme sjednocené označování. A myslím si, že toto je problém, kde musíme být opravdu pozorní, právě když rušíme směrnice. A další věc, kterou jmenovala paní Weisgerberová, tedy to, zda bychom si neměli rozmyslet, že bychom možná toto vše převedli do té směrnice M ID, zda by toto nebylo vlastně takovým lepším přístupem. A já si myslím, že je to správný názor. A také se mi trochu nelíbí to, že bylo to sice velice milé a veselé, jak jste říkal, eh, jak jste hovořil o těch mm, přístrojech měřících tlak v pneumatikách. Vy jste říkal, že od roku 2014 budeme mít ten nový systém. Já si myslím, že je to dobrá věc, ovšem je to rok 2014. Tedy do té doby to bude probíhat tak, jak to máme nyní, tedy máme ty eh, jednotné měřící přístroje ale v roce 2014 nebudou jezdit všechna auta s novými pneumatikami. Například moje matka má auto, které je staré 11 let a řekla, že ho prostě, že s tím autem bude jezdit tak dlouho, dokud ještě pojede, takže se nám vlastně to celé prodlouží třeba až roku dva, do roku 2020. A co se bude odehrávat v tom meziobdobí? na to bychom se také měli ještě podrobně podívat. Proto doporučuji, abychom si chovali, zachovali tak, jak řekla paní zpravodajka, abychom si opravdu vzali každou směrnici jednu po druhé, podívali se na ní, rozmysleli se, má smysl ji rušit či ne, pokud to smysl má, tak ji zrušili, anebo si řekli, nebylo by lepší to celé převést do toho MID, pokud by to mělo smysl, tak to učinit. I když by se třeba jednalo o sektory, které nejsou tak důležité, to pro mě, velikost sektoru pro mě není kritériem. A nebo třetí možnost, bychom si měli rozmyslet, zda směrnici zachováme taková, jaká je. To bych tedy doporučila. Meine Kollegen Děkuji. Kolegové jsou nadšení. Nadšení z tohoto tématu metrologie. Další bude pan Buzula. Děkuji vám, paní předsedkyně. Měl bych přiznat, že po prezentaci mi situace není jasnější. A to ne proto, že se tam vyskytovalo tolik různých zkratek, ale kvůli tomu, že situace jako taková není jasná. Velmi užitečné by pro nás bylo, vysvětlit, alespoň u těch nejdůležitějších eh, směrnic, proč eh, je proti 7, 8 nebo 10 členských států. Mají-li eh, dobré důvody, tak je můžeme vzít v potaz. Můj názor je obecně takový, abychom usilovali o zjednodušení. Jestliže ten dopad je velmi nízký, jestliže dnes se nevyskytují překážky ve volném pohybu eh, zboží eh, v Evropské unii, tak jestliže zjednodušíme legislativu, tak to jenom zvýší konkurenceschopnost evropských podniků. Pokud to takto bude, tak ano, tak um, usilujme o zjednodušení mezinárodní normy a tak dále, ale musíme mít proto velmi dobré argumenty pro toto rozhodnutí. Dnes již eh, určité argumenty proto jsou, ale zatím nejsme ještě zcela přesvědčeni, že bychom měli zvolit tuto alternativu. Takže alespoň pokud jde o měření tlaku v pneumatikách, potřebujeme důkladnější diskusi. Jak jsem v té prezentaci zaznamenal, právě toto je oblast, kde ten ekonomický dopad je velký. Ne až tak obrovský, ale je významný a je nutno také pochopit, proč jsou některé členské státy proti zrušení některých eh, jiných směrnic. Pokud nemají dobré důvody, tak to zrušme a zjednodušme legislativu, ale nyní ještě není k tomu vhodná chvíle, protože nemáme vlastně všechny prvky. Děkuji, snad by náš výbor měl rozhodnout, co udělat, jestliže důvodem neochoty členských států je to, že někteří experti si prostě chtějí ponechat své zaměstnání. Takže co si o tom myslíme? O tom, pokud je to tak jednoduché, tak je vyhoďme. Paní Rüle, prosím. kdo vlastně z toho má užitek? Já jsem ještě nikdy neslyšela, že by někdo z Evropské unie e, řekl a požadoval, aby došlo k tomuto zjednodušení. Takže já vlastně nechápu, kdo si přeje to zjednodušení. Když se podíváme na to posouzení dopadu, tak zjistujeme, že to nepřináší e, žádný prospěch, nic se v podstatě nemění. To znamená, že ta pozitiva a negativa v podstatě zůstávají stejná a my se tady několik týdnů zabýváme něčím, co v podstatě nikoho nezajímá, pro nikomu to nepřinese žádný výhodu, žádný užitek, ale nás to zaměstnává, takže je to takový určitý typ eh, samozaměstnání, co my tady nyní činíme. A já si myslím, že je sice důležité, abychom odbourávali byrokracii, ale ne, aby se to činilo jaksi bez důvodu. Vždy bychom měli si rozmyslet, proč něco děláme. Kožušník. Pan Kožušník má slovo. Eh, dámy a, dámy a pánové, eh, já jsem si myslel, že už se to komisi povede, protože není lepší, lepší situace na rušení byrokracie než eh, stav po obědě a dlouhá technická prezentace a záležitosti, kde je poměrně málo zájmových skupin to si myslím, že eh, je, to, je ten základ. Ale nenechali jsme se překvapit. Já si myslím, že v tomto smyslu eh, si myslím, že je potřeba eh, po komisi požadovat, požadovat, o čem už jsme se tady byli minulý týden. To znamená rozebrat jednu tu směrnici po druhé, podívat se, jaké jsou zájmy jednotlivých zemí v těch jednotlivých směrnicích a potom se v podstatě rozhodnout, ať se kolem tohoto tématu tady nebavíme ještě další rok. Děkuji. Um, <clears throat> actually, we have. Um... Paní Weisgerber, chtěla byste okamžitě odpovědět? Já ich vy... Ano. Chtěla bych poděkovat za vyjádření kolegu a za podporu, které, které se mi dostalo. A měla bych takový návrh. Nejdříve chci říci, že stejně jako vy, eh, je, mi, je pro mě velice důležitý ten bod označování. To je věc, která je opravdu důležitá, protože pokud nebudeme mít měřící přístroj, tak pro ně nepotřebujeme označování, ale pokud je zde potřeba úpravy, která by se týkala označování, tak se tomu musíme věnovat podrobněji. A zde máme ještě to téma těch měřidel tlaku vzduchu v pneumatika. To je velice citlivé téma, protože se tam také jedná o bezpečnost silničního provozu. Myslím si, že to je jediná věc, kde byla většina členských států proti, takže na to se také ještě musíme podívat. A co se týče té objemové hmotnosti obilí, tak zde máme také ještě úpravy, které by mohly nahradit tu stávající úpravu. Ale ještě zpět k mému návrhu. Ráda bych, abychom my, jakožto výbor, možná já, společ, možná bych to mohla být já společně s předsedkyní výboru, abychom vypracovali dopis švédskému předsednictvím, ve kterém bychom poprosili předsednictví, aby nám zcela objasnilo, u kterých směrnic máme argumenty pro to, aby ty směrnice zrušeny nebyly. Já jsem dnes měla zkusku se švédským předsednictvím eh, s, jednou dámou, která říkala, že se tímto tématem zabývat nechtějí. Dnes odpoledne ještě bude setkání s velvyslancem, ale také říkala, že jí to také není zcela jasné, proč členské státy jsou proto, aby ty směrnice zůstaly zachovány. Takže by bylo zajímavé vyslechnout si od komise 39. nám vypršela lhůta, co všechno tedy komise dostala. Je to vlastně to um, analýza dopadu, která se týká směrnice MID. Já mám totiž pocit, že zde máme takový záporný postoj českých států, který ovšem není dost dobře odbyjasněn a podložen u těch jednotlivých směrnic. Proto bych tedy navrhla, abychom se ještě jednou podívali na ten náš harmonogram, protože já jsem totiž chtěla tu zprávu předložit i 16.10., ale nyní mám pocit, že je to trochu příliš brzy, takže si myslím, že bychom si klidně mohli dopřát více času na toto téma. A pomocí písemného postupu bychom se mohli potom schopnout na novém harmonogramu, jak jsem již říkala, vypracovat dopis švédskému předsednictví, ve kterém se přesně nás zeptáme, jaké argumenty jsou tady které se týkají těch jednotlivých směrnic, aby nám to tedy opravdu pro každou jednotlivou směrnici přesně vysvětlili. Až budeme mít tyto informace, tak se můžeme znovu sejít, vše prodiskutovat a zvolit ten postup, který jsem již navrhla, tedy zrušit ty, u kterých to bude a u kterých, ty, u kterých to nebude, tak ty převést do směrnice MID. Paní předsedkyně, možná by tedy bylo dobré, abychom takto postupovali. Nejdříve se tedy obrátili na radu a na komisi a řekneme jim, že potřebujeme více informací a to i informací oficiálních. Já bych si ráda poslechla odpověď eh, komise. Pane Haneky, jak byste vy popsal tu situaci? A zejména, eh, když jste se zmiňoval, že jste již eh, se tázal členských zemí, mohl byste popsat, jak reagovali? jak odpověděli. Merci, un tout petit mot. Děkuji všem a dovolte, abych řekl napřed několik slov já a pak eh, dám slovo eh, kolegovi. Já se domnívám, že klíčové je to, že vlastně nerozumíme, proč eh, členské státy eh, takto jednají, jaké argumenty se zatím skrývají. Již eh, dlouhou dobu pokládáme ty otázky. Eh, Daniel eh, vám hned přiblíží podrobnosti. Nezjistili jsme nic nového na straně členských zemí a nerozumíme, jaké důvody třeba bezpečnostního rázu eh, tady jsou pro zaujetí zaujímání tohoto postoje ze strany členských států, například pokud jde o měřidla tlaku vzduchu v pneumatikách. Já mm, vidím věc přesně tak, jak eh, vy, ale komise mm, trvá na tom, eh, a eh, klademe si ty tež otázky jako vy a všechno, co jste řekli, s tím souhlasíme, ale musíme si také uvědomit jednu věc. 120 milionů o euro, z toho 80 milionů není regulováno. To znamená, pro většinu neexistují eh, regulované eh, nebo regulativní směrnice a přesto to dobře funguje. Máme tady směrnici, která je stěží použitelná, protože většina přístrojů je starších 20 let. Mezitím se svět zásadně změnil. Otázka je, zdali se toho budeme držet, zdali tu směrnici přepracujeme, novelizujeme nebo eh, ji zcela eh, vyškrtneme. Komise ale říká, že neexistuje argument, který by se eh, přimlouval pro zachování té směrnice. A jelikož jsme pro odbourávání byrokracie, tak bychom ji vlastně měli vyškrtnout, anulovat. Ale faktem je, že já sám také nevím, proč, se, proč členské státy mm, se jaksi této směrnice drží. Samozřejmě, že u produktů se vždy budeme vztahovat k nějaké normě, ať už teda na normu, nebo se budeme vztahovat na směrnici. A spotřebitel nebude vždy nutně konečným spotřebitelem. Vždy teda bude existovat nějaké značení. Rozumím vaší otázce. Já se domnívám, že značení nahrazuje druhé a ten rok 2014 bude platit tehdy, když budou vydány nové eh, normy. Smět se, svět se mění, jak uvedl Daniel. Jestliže respektive když eh, technik začne na věci pracovat, tak se skutečně pokrok vyvíjí překotným způsobem. Euh, Já to teda vidím stejně jako vy. Ale myslím si, že to za to stojí, abychom se teď zabývali postupně jednotlivými argumenty a analyzovali je mezi sebou s členskými státy a možná, že Daniel to ještě doplní. Yes, Mr. Haneke. Prosím, pane Hanekeke, chtěl byste k tomu ještě něco dodat k této specifické otázce? Jaké jsou důvody? Děkuji. Já musím říct, že eh, dobře rozumím řadě věcí, které tady zazněly. Deset let pracuji v tomto sektoru, eh, takže se mohu snad nazývat relativním expertem, i když stále je plno věcí, kterým nerozumím. Ale ohledně těchto směrnic, já musím říct, že tady opravdu jediná otázka eh, nena, e, nikdy ne, nezazněla. Teď, když se začíná mluvit o, z, o zjednodušení, o tom, že bychom se jich měli e, zbavit, tak začínají padat otázky na tyto směrnice a pokusím se tedy e, hovořit opravdu otevřeně. E, I řada expertů v tom má e, trošičku, e, s tím má trošičku problém. E, Eh, prostě, abych to řekl jednoduše, řada z nich absolutně netušila, která by je Takže já dobře chápu řadu těch stanovisek, která tady zazněla, ty e, pocity a nikdy nebylo v našem úmyslu něco skrývat. To v žádném případě ne. Prostě eh, jsme e, se e, začali zabývat myšlenkou, že bychom ještě konzultovali některé další odborníky, protože E, ti, na které se většinou obracíme, nám toho moc e, nepředložili. E, a musím říct, že vlastně se ty, ta původní stanoviska spíš ještě posílila. I málo motivací, byl, to byl další znak. Některé jsem zmínil, mohu ještě některé další motivace zmínit, které jsem zaslechl. Je tady jedna věc, Eh, která, která zazněla, proč směrnice teď neexistují žádné eh, bariéry. Ano, eh, proč ty směrnice rušit, teď oni ne, ne, nedělají žádné problémy. Ano, ale věci se modernizují. Prostě neexistují bariéry v té oblasti, která není regulovaná směrnicemi. Celá ta digitální oblast, to je v Belgii velice přítomné. Já s tím osobně problém nemám. Dobře, funguje to, ale ty digitální věci ve směrnici nejsou. A možná, že by bylo užitečné eh, vyslechnout někoho, kdo má zkušenosti s TPMS, jak to vlastně funguje. Pokud máme digitální eh, zařízení na straně jedné a ne digitální pokryté směrnicí na straně druhé. Eh, někteří říkají, že zrušení směrnic povede k novým obchodním bariérám. To je zajímavý argument, ale proč by tomu tak mělo být? Protože ty mezinárodní normy již jsou součástí eh, směrnic, fungují samo, eh, sami o sobě. Proč by národní zákony vytvářely vlastně ty bariéry? A 30 let národní státy mohly vlastně věci regulovat a nevedlo to e, k bariérám. E, zase další říkají, že třeba harmonizovat ty sofistikovanější nástroje. Dobře, možná ano, ale je třeba to mít odůvodněné. Jenom proto, že se technologie mění, tak začít harmonizovat, no, to bychom teda měli plné ruce práce. A pak zase to zrušení, e, že vlastně nebere určité věci Eh, v úvahu potřeby, ale jaké to jsou ty potřeby? Eh, jsou to eh, potřeby, které jsou aktuální, jsou skutečné, neslyšíme o nich od členských států a od dalších. Dobře, byla tady určitá potřeba, pro, týkalo se to životního prostředí, ale to vlastně pokrývá směrnice o bezpečnosti automobilových vozidel. Takže Potřebujeme to ještě zavádět tady? Možná ano, ale potřebovali bychom to mít opravdu dobře vyargumentované. Zdá se, že teda systémy eh, v kontrolní v automobilech nejsou dost eh, výkonné, takže potřebujeme teda ještě něco k těm eh, tlakoměrům, ale tohle od našich, to, tohle vlastně nikoho nenapadlo, nikdo s tím nepřišel a experti nám říkali ještě celou řadu dalších věcí. Eh, my tady nechceme přece nějaké eh, produkty stavět mimo zákon, jen tak pro nic za nic. A určitý útlum, to se už provést dá. Vzájemné uznávání eh, je obtížně aplikovatelné v tomto odvětví. Proč? Kvůli kontrolám. Víme, že se realizují na národní úrovni. Ano, jde o stejný formát, ale když je mezinárodní norma, tak se vlastně také e, přikládá formát e, a ty věci nejsou nějak nepokryté. Všechny naše členské státy jsou eh, člen, a experti pardon, jsou členy eh, z Mezinárodní organizace pro eh, normalizaci. My jako Evropská komise ne. Jsou to experti. Členské státy jsou majiteli mezinárodní normalizace. Oni mohou vlastně ty věci rozpohybovávat, ne my jako Evropská komise. A pak je tady ještě otázka ohledně jazykových požadavků. Zase e, označování a e, jazykové e, požadavky. Na to já mám svůj názor. To není problém s VTO. Potom někdo se ptal, zdali mohou být ty normy povinné. Odpověď je ne, jsou dobrovolné. Buď tedy děláte legislativní nástroje, tam můžete využít norem a e, členské státy e, toto mohou činit zrovna tak dobře jako my. Hodně jsme byli kritizováni za to, že jsme nevzali v úvahu e, přípravu příloh. My jsme řekli, v dubnu 2008, eh, vlastně v dubnu 2007 již to bylo, řekli jsme toto. Chceme se tím problémem zabývat ze všech stran. A aby byly všechny možnosti otevřené, tak prostě zatím ty přílohy ne. Kdybychom to tehdy neřekli, kdybychom e, nějak řekli ano přílohám, tak bychom to museli dělat na poslední chvíli. Bylo by to nerozumné vlastně říkat, že komise se tady k něčemu zavazuje, k nějakému eh, závazku. Vždycky jsme říkali, že je třeba mít ty dopady. Někdo to možná eh, špatně pochopil, jako kdyby tady bylo již předplatné na legislativu. A zase Hovořilo se o tom a pro některé státy to představovalo určitou motivaci. My teď připravujeme ten mandát, doufejme, že to dobře dopadne. Další oblast zemědělství. O tom jsme již hovořili. Mluvili jsme o tom, že zvyky agri budeme těžko měnit, že tam už ta harmonizace existuje. Otázkou je, zdali ji chtějí více. Uh, Eh, řekli, že ne. My jsme se ptali. Potom ty nákladové prostory, ty nádrže, tak eh, tam je to také jasné přesné váhy, eh, tak eh, ty se ještě na některých trzích používají. Pokud je tomu tak ve vašich zemích, tak eh, si vytvořte národní předpis na základě mezinárodních norem. A pak je tady ta blokující menšina, ano, ale otázkou je, zdali nestačí poslouchat argumenty většiny a otázkou je, zdali změníme e, náš návrh. Moje odpověď je ne, pokud nebudeme mít pádné důvody. Jeden z dobrých důvodů by bylo, byly by tady překážky obchodu. Ale, opakuji, nic e, nám takového od členských států nepřišlo. Žádná nová informace o problémech nám od členských států nedošla. Nedostali jsme žádné pádné Eh, argumenty oproti tomu, co jsme již vyslechli v radě, takže co se nás týče, tady neexistuje důvod, proč vlastně znovu dělat tu studii o dopadech. Potřebovali bychom proto nové argumenty. Děkuji. Trávili jsme více jak hodinu s touto směrnicí, které se chceme přitom zbavit. Či Představte si, kolik času asi bychom potřebovali, kdybychom chtěli smě- eh, hovořit o směrnici, kterou chceme přijmout. Pan Kožušník, prosím. Eh, já nechci být destruktivní vůči pánům eh, z komise, ale asi musím být, protože chci být konstruktivní vůči nám všem a vůči kolegům. My máme dneska v programu hodinový program, sama předsedající to řekla, kde je napsáno, že je představení dopadů v podstatě. A je tady prezentace, kterou jsme si prožili a stále jsme neslyšeli odpovědi na naše otázky a těch otázek tady bylo několik. Já sám za sebe říkám, že bych rád viděl v této studii e, dopadů informace e, k jednotlivým e, směrnicím z pohledu jednotlivých států. To je všechno. Nic jiného nepotřebuji.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 A teď jsme připraveni a budeme pokračovat dál. Tohle musíme nějak vyřešit. Teď dám slovo zpravodaji. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být stručný. Řeknu jenom pár slov a pak zdůrazním některé věci, které bychom měli mít na zřeteli ve eh, světle přípravy naší vlastní zprávy. Jak eh, vážené poslankyně a vážení poslanci eh, vědí, Solvit je síť, kterou vytvořila komise a členské státy pro řešení problémů jednotlivých občanů a e, podniků při špatné aplikaci e, právních norem. Všechny členské státy plus Norsko, Island a Liechtenstein vytvořili národní kontaktní místa, většinou na ministerstvu e, pro hospodářství či zahraniční věci. A tyto centra spolupracují prostřednictvím Eh, databáze online a řeší tedy otázky, které vznášejí občané či podniky. Jaká jsou pravidla eh, Solvitu? Nejprve je tady doporučení komise z roku 2001, eh, které potom ještě podpořily závěry rady. A kromě e, těchto e, doporučení Solvit přijal e, soubor norem, co se týče účinnosti a kvality v roce 2004. Musím říct ještě, že již od července 2002 Solvit funguje. V roce 2008 tady vlastně narostl objem případů o 22 a Eh, vlastně takovým milníkem se stal eh, ten tisícátý případ během jednoho roku. A eh, řešení, míra vyřešených případů se pohybuje kolem 83%, takže je skutečně značně vysoká. Procento případů vyřešených do deseti týdnů po podání klesl v roce 2008 ze 78 na 74 ovšem to bylo ze důsledku nedostatku eh, odborného personálu především. Dovolte, abych řekl, jaké jsou ty hlavní oblasti eh, eh, případů, které byly vyřešeny v roce 2008 a potom bych ještě hovořil o některých důležitých věcech, které bychom neměli ztrácet ze zřetele při vypracovávání naší zprávy. Nejdůležitější téma, které Solvit řešil, E, byly otázky, e, a to bylo 28% v oblasti sociálního e, zabezpečení. Potom profesní kvalifikace 22%. To je důležité téma pro evropské občany, jak jsme ostatně viděli již dnes při diskuzi o DISATu. Pak za třetí volný pohyb osob a to bylo téměř 20%, k tomu ještě nové e, občanství, potom daně, práva zaměstnanosti, e, věci týkající se automobilového průmyslu a také přístupu ke vzdělání a také celní předpisy a kontroly na hranicích. Pokud bychom z toho měli vyvodit nějaké závěry, tak můžeme říct, že Solvit dělal a dělá skvělou práci a e, také mimo jiné při, e, vádí Evropskou unii blíž k občanům a řeší Eh, situace, takže se řada případů nemusí eh, řešit na úrovni Evropského soudu a eh, vypořádávají se vlastně vzájemným, vzájemnou dohodou prostřednictvím těch center Solvit. Myslím si, že bychom měli v naší zprávě zdůraznit několik důležitých aspektů činnosti Solvitu. Za prvé, nedostatek personálu, protože podle vlastní zprávy z roku 2008 toto je problém minimálně v deseti členských zemích. Za druhé bychom měli také hovořit o různé úrovni e, výkonnosti e, mezi jednotlivými centry Solvit a e, také o těch otázkách, které jsou kladeny, protože vše se děje vlastně dobrovolným způsobem a neexistuje v těch přístupech žádná metodologie. Za třetí bychom se měli soustředit na lepší propagaci těchto center v té první fázi a za druhé na eh, rozšíření jejich činnosti. Eh, je třeba říci, že eh, centra nemají možnost ani sílu Eh, se sami prezentovat, eh, propagovat a eh, zajišťovat, aby větší a větší počet evropských občanů o této možnosti, o této síti věděl. V neposlední řadě bychom také měli diskutovat a řešit v naší zprávě ještě další otázku, a ta se tedy týká eh, implementace směrnice o uznávání profesních eh, kvalifikací. Eh, ta desetitýdenní lhůta pro vyřešení problémů zdá se funguje dobře, ale myslím si, že bychom tu činnost měli rozšířit ještě na další oblasti trhu. Vlastně také služby typu signpost service, single market services. To by mělo být formálněji eh, také eh, začleněno do činností této sítě a obecně řečeno bychom měli asi tlačit na to, aby Solvit trochu systematičtěji zpracovával ty, eh, ta podání a měl eh, systematičtější přístup jak k řešení, tak i k odmítání jednotlivých eh, těch případů. Volám tedy po větším objemu metodologie. Takže v tomto bodě bych asi svůj příspěvek teď ukončil. Hodně by mě zajímalo, jak na to hledí ostatní. Eh, chtěl bych znát návrhy a stanoviska svých kolegů a samozřejmě také stínových zpravodajů, všech, které tato zpráva zajímá. A eh, v neposlední řadě také eh, lidí, Eh, z Evropské komise, kteří jsou přímo v této činnosti zapojeni. Děkuji. Mrs. Rojtová. Děkuji a paní Rojtová má slovo. Děkuji. Ehm, já děkuji panu Busovi, já jsem přesvědčená, že budeme velmi dobře spolupracovat. Myslím, že to je jeden z nejpracovitějších kolegů, jak jsem si všimla. Má hodně zpráv a velmi se jim věnuje. Co se týče eh, této záležitosti, tak samozřejmě Solvis je nesmírně eh, významná a důležitá pomoc eh, všem, nebo je to skvělý nástroj na praktickou pomoc eh, při nesprávné aplikaci pravidel vnitřního trhu. Ale ukazuje se, že se liší úspěšnost mezi jednotlivými centry v rámci členských států. A proto je potřeba eh, zaměřit no. na to, jaké jsou příčiny propadu těch výkonnostních a kvalitativních parametrů u těch některých center prostě být adresní. To je asi něco, co, na co by se ta naše zpráva měla zaměřit. Eh, dále eh, zajímavý poznatek, podnikatelé jsou čím dále méně zastoupeny jako uživatelé solvit systému a tudíž velice podporuji tedy návrhy na to, že je potřeba zaměřit se na propagaci tohoto systému a znovu připomenout zejména v těch starších členských státech, že to existuje a že to je velmi důležitý nástroj a že je možná o to důležitější, že už máme 27 členů uvnitř Evropského společenství a že o to více by mohl Solvit pomáhat. Eh, myslím si, že bychom měli také se zaměřit na, eh, nebo že by mělo, měli bychom se obracet eh, spíše ještě na hospodářské komory a různé svazy podnikatelů. Eh, navíc eh, ukazuje se z té zprávy, že největší doménou těch řešených případů dvě třetiny byly tři oblasti. Uznávání kvalifikací, sociální a pobytová práva. A je tedy jasné, že ta propagace se musí zaměřit specificky na organizace a webové portály pro expatrioty. Eh, vítám také to, že Solvit umožňuje zadávání případů na dálku jen pomocí internetu. Eh, ta celková míra 83% úspěšně vyřešených případů v minulém roce je sice nižší, ale pořád je stále úctyhodná, což dokladuje tedy, že Solvit skutečně své, eh, svůj význam a prostě má velký. A myslím si, že bychom se měli poučit právě z těch nejlep, nejlepších osvědčených eh, postupů. A protože mezi nejlepší centra na základě výkonnosti patří Solvit v České republice, tak jsem připravena přinést zkušenosti z České republiky, tedy z relativně nového členského státu. Eh, myslím si, že asi ten největší problém je eh, otázka spolupráce členských států se, s, s, s veřejnou zprávou. Ukazuje to eh, vlastně i vysoké procento, celkem 30 těch center Eh, poukazuje na tento nedostatek, respektive veřejná zpráva s nimi vlastně nespolupracuje nebo je ignoruje nebo podceňuje. Ehm, zřejmě bude potřeba, aby ze strany eh, rady a předsednictví, tedy teď švédského, eh, vyšel jasný politický signál podpory tedy těmto centrum, tak, aby si toho byly vědomy jednotlivé členské státy a zejména ta veřejná zpráva a těším se tedy na další připomínky kolegů a na spolupráci. Souhlasím s tím navrženým harmonogramem projednávání této zprávy. Děkuji. Thank you. Děkuji. Dalším řečníkem je paní Tyler, prosím. Thank you, Madam Chairwoman, and, uh... Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také předchozím eh, řečnici a zpravodaj. Myslím si, že eh, máme velmi jasnou detailní představu eh, z úst, před, z úst zpravodaje. To, co řekla kolegyně, to je opravdu velmi závažné a to, co řekl zpravodaj ohledně nedostatku financí a odborného personálu, tak to si myslím, že je také velmi důležité. Myslím si, že bychom tyhle ty věci měli důsledně eh, řešit. A to, líbilo se mi to, co bylo řečeno o těch nejlepších možných postupech, best practice a sdílení eh, těchto informací, to je hrozně důležité. Některým zemím se opravdu zdá se velmi daří a měli bychom z toho profitovat všichni. E, pak teda je tady ještě otázka časového harmonogramu. Na to bych chtěla upozornit, protože to je důležité. E, nemám až tolik co dodat k tomu, co řekl zpravodaj a paní kolegyně. A to je všechno. Děkuji. Děkuji, paní Růj, se vyjádřit? Musím se omluvit za naší frakci, protože jsme se ještě nerozhodli, kdo tu zprávu bude dělat. Možná najdu nějakou ještě další oběť, ale v zásadě podporuji zpravodaje v jeho přístupek. Dnešní diskuze byla velice podnětná a musíme si doopravdy rozmyslet, jakým způsobem bychom mohli to celé v našich členských zástech zakotvit a jakým způsobem se poprat s tím nedostatkem personálu. Přece není možné, abychom my tlačili na členské státy ohledně právě toho personálu. Děkuji. Paní Hanzlik, prosím. A pak následuje paní Gebhardt. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poblahopřát jak eh, zpravodajce, tak i paní Rojtové, protože se velmi dobře připravili na projednávání této zprávy a mám pocit, že bychom se měli podívat ještě na jednu věc v souvislosti se Solvitem, totiž my nespochybňujeme skutečnost, že Solvit je nesmírně významný a předcházející léta ukázala, že povědomí mezi občany a podnikateli narůstá, pokud jde o využívání tohoto prostředku, který znamená teda mimosoudní uspořádání. Měli bychom teda eh, Solvit dále a dále propagovat a cestu, kterou nabízí. Zdá se mi, že v řadě členských států eh, není věnována dostatečná pozornost informování občanů a podnikatelů o této možnosti řešení sporů Eh, eh, vidím v tom i roli pro nás. Tím, že podpoříme nebo posílíme právě tuto propagační roli, že budeme zvyšovat povědomí v členských státech o tom. Když se setkávám ve svém regionu s lidmi, mluvím někdy o solvitu a často narážím na bariéru nedostatečného pochopení. Lidé nevědí, co to vlastně je. A když jim to začnu vysvětlovat, tak zjišťuji, že to je přece skvělý nástroj, který ho by mohli použít. Mám teda za to, že je velmi důležité propagovat Solvit více a to bychom měli zdůrazňovat tež eh, ve zprávě zdůraznit. Takže oběma dávám, dávám ještě jednou eh, blahopřeji a těším se na plodnou spolupráci. Děkuji. Snad bychom měli zapracovat odkaz i na naši webovou stránku. Děkuji. Další je paní Gefhardt. Je to velice dobrý nápad i to s tou webovou stránkou. Měli bychom to dát také na webovou stránku našeho výboru, protože mnoho občanů se obrací právě na nás, jakožto na poslance, když mají problémy. A já také jim vždy říkám, že je zde Solvit a zjišťuji, že vůbec nevědí, že tento nástroj existuje. A proto je právě ta informace o Solvitu pro občany velice důležitá proč tu informaci nemají, tak já si myslím, že vím proč. Protože členské státy nemají zájem na to investovat peníze do této oblasti. Bohužel, jak jsme zjistili eh, v rámci výjezdu našich delegací, jsou to například pr- stážisté, kteří pracují na těchto místech a vůbec nemají ty vědomosti, které jsou potřeba. To znamená, že by bylo důležité dosadit na tato místa kvalifikované pracovníky. A proto musíme činit nátlak. To zde padlo naprosto právě. Musíme činit nátlak, potřebujeme informace pro občany a občanky, aby přesně věděli, kam se mají obrátit. A tento nátlak musíme činit i na naše členské státy. Proto máme i v našem rozpočtu, a na to bychom si také měli vzpomenout, Máme tam rozpočtovou položku, tedy respektive požadovali jsme rozpočtovou položku a zde budeme muset učinit nátlaky v rámci našeho rozpočtového výboru, aby to tak nějak nezmizelo zase ze stolu, ale aby se tomu opravdu věnoval. Byla to rozpočtová položka, pomocí které by bylo možné financovat informační kampaně i na evropské úrovni. Děkuji a konečně paní Tun. E, Já tylko mogę się dołączyć do tych słów, które tu... Děkuji mnohokrát. Mohu se pouze připojit k těm slovům, které jsme slyšeli. Vzpomínám si, že když jsme Solbit otevírali, tak mm, proběhla slavnost, e, že teda mm, vznikl tento skvělý nástroj. A je výborné, e, že jej máme. Ale je pravda, jak jste uvedli, že někdy Eh, tam pracují stážisté, praktikanti a na druhé straně pak eh, podnikatele, kteří chtějí toho nástroje využít, ale jsou mnohdy nebo někdy zklamaní, protože narážejí na určité eh, překážky. Ta možnost není dost propagovaná a tak dále. Eh, výzva, která stojí před námi, je, co dělat, abychom rozpočet zvýšili a eh, do jaké míry by k němu měly přispívat členské státy a jak tento nástroj lépe propagovat. Mm, takže tyto nástroje jsou důležité a tady počítám a doufám v dobrou spolupráci i s jinými institucemi. Dobře, možná, že bychom mohli eh, otestovat ten návrh eh, Facebooku a uvidíme, možná, že získáme další návrhy. Ehm, nyní máme ještě možnost vyslechnout si zástupkyní komise. Prosím. Děkuji. Eh, chci poděkovat, eh, poděkovat za eh, vaše eh, vstřícná slova, pokud jde o užitečnost Solvitu. Já vím, že Imko vždy byl eh, velkým stoupencem Solvitu. Eh, samozřejmě pro nás není vděčná eh, práce klepat na dveře členským státům a poukazovat na to, jak správně a lépe využívat Solvitu a tak dále. Mm, nicméně je nutno zajistit, aby pravidla jednotného trhu byla dodržována a tento týden proběhne ve Vilniusu eh, workshop o Solvitu, kde určitě se budeme snažit zprostředkovat poselství parlamentu v tom smyslu, že podporujete tento nástroj. Pokud jde o zprávu z vlastní iniciativy, tak to je rovněž velmi důležitý nástroj poukázat na všechny ty eh, problémy nebo otázky, které eh, zúrazněme i ve zprávě již sedm let. Některé tyto problémy přetrvávají a vy jste všechny zmínili. Hlavním problémem problémem je nedostatek personálu v centrech Solvitu. My jsme opakovaně, naposledy v září se ptali center Solvitu, jaká je jejich personální situace a jedna třetina těchto center hlásila, že mají nedostatek personálu, což mm, vytváří velké problémy. Bylo by skutečně velmi, velmi užitečné, kdybyste to mohli vypíchnout i ve vaší zprávě z vlastní iniciativy. Dále, Další problém, na který bylo poukázáno, je skutečnost, že i když Solvit odvádí dobrou práci, pokud jde o kontakt s občany, nebyli jsme schopni učinit nebo jednat stejnou měrou ve vztahu k podnikatelům nebo teda hospodářským subjektům. Vidíme, e, e, že úspěšnost eh, díky solvitu vyřešeným eh, problémům eh, klesá nebo sporům klesá a snažíme se zjistit, proč nevyužívají solvitu. Zjišťujeme, že panuje nedostatek povědomí nebo znalostí o solvitu, nedostatek osvěty. Ehm, také jsme se ptali, kdybyste věděli o solvitu, použili byste jej nebo ne a um, drtivá odpověď byla ano, kdybychom o solbitu věděli, tak bychom jej použili a budeme jej využívat v budoucnu. Takže musíme tady skutečně hledat lepší strategie e, propagace e, v rámci hospodářské nebo podnikové sféry. Budeme o tom jednat s centry solvitu a samozřejmě budeme i vás informovat o našich hlavních návrzích v tomto ohledu. Pokud jde o rozpočet, tak bychom um, velice uvítali podporu um, solvitu ze, z hlediska rozpočtu Eh, samozřejmě ten rozpočet, který eh, čerpáme, komunitární rozpočet, eh, ten nám nepomůže vyřešit nedostatek personálu v centrech Solvitu. Ten eh, rozpočet slouží na organizaci eh, workshopů, na určitou osvětu, eh, na údržbu informačních technologií, ale nepomůže nám to, nestačí to na vyřešení personálních nedostatků. Ještě něco, a to zmínila i zpravodajka, a sice akční plán asistenčních služeb jednotného trhu. Toto jsme zahájili nebo vydali v loňském roce. Jde o to, že chceme provázat všechny asistenční servisy jednotného trhu lépe, tak aby si pomáhali navzájem. Například učinili jsme již nebo jsme již lépe provázali eh, centra Solvitu s spotřebitelskými svazy to znamená, že centra Solvitu, jestliže nemají dostatek informací o konkrétním případu, eh, tak se mohou obrátit na příslušná příslušné spotřebitelské svazy. Eh, takováto spolupráce již existuje. Tím chci pouze ilustrovat, že používáme jiné nástroje, abychom eh, jaksi vypomohli v té věci nedostatku personálu. Také chceme zřídit vlastně jakési jednotné centrum pro asistenční služby. Bude to takzvaný webový portál U-Europe. Před koncem letošního roku bych vám chtěla podat aktuální informace, jak si stojíme s tímto jednotným mm, eh, informačním centrem, tak abyste měli představu, jak to zapadá do toho akčního plánu již zmíněného. Těším se na spolupráci s vaší zpravodajkou, tak abych ji nebo mu poskytla eh, všechny informace, které potřebuje a nyní samozřejmě sbíráme eh, statistické údaje pro eh, zprávu, která bude zveřejněna v únoru a samozřejmě všechny tyto údaje poskytneme i zpravodaji, aby to mohl v návrhu zprávy použít. Děkuji. Děkuji, paní Gruba. Chtěla bych výbor vyzvat, aby toto opravdu propagoval. Pokud eh, věci jako toto nepoužíváme, tak mizí. Pan Buzo, možná ještě něco k tomuto tématu? Ano, děkuji. Souhlasím se vším, co tady zaznělo. A eh, neříkám to jen ze zdvořilosti, protože hovořili kolegyně a s ženami by člověk měl souhlasit. Ne, opravdu, myslím si, že tady je pozitivní naladění vůči Solvitu a jsem si jist, že e, zpráva bude obdobně pozitivní. Dovolil bych si navrhnout určitý časový plán, časový harmonogram, pokud by ho kolegyně a kolegové e, odsouhlasili a pak ještě dvě poznámky k tomu, co zaznělo. Takže harmonogram po konzultaci e, s Janou navrhuji druhého, druhou výměnu názorů 5. listopadu. Lhůta eh, k zaslání návrhu eh, k překladu 13. listopadu, potom 7. prosince bychom eh, probrali návrh. Lhůta pro podání pozměňovacích návrhů 11. prosince, ještě před Vánocemi. Potom 25. ledna bychom se zabývali pozměňovacími návrhy, 26. bychom hlasovali v IMCO a na plenárce buď v únoru či v březnu by tedy zpráva e, byla předložena. Zaznělo tady plno důležitých věcí, ale dvě z nich se objevovaly opakovaně. Za prvé, problém propagace prostě e, vyššího zvýšení povědomí o této síti. A já vám e, mohu přiznat, a stydím se za to, že i když jsem byl před eh, tím, co jsem byl jmenován do Evropského parlamentu, eh, členem rumunského parlamentu, tak jsem vlastně o Solvitu vůbec tehdy nevěděl a celá řada podnikatelů u nás o tom také neví a přitom hodně problémů by se prostřednictvím této sítě dalo řešit. Navrhujeme zvláštní položku v rozpočtu a musím říct, že v rozpočtovém výboru se tento návrh setkal s podporou řady kolegů. Samostatnou rozpočtovou položku jistě záleží na radě, jak to prodiskutuje, ale minimálně v rozpočtovém výboru jsem si jist, že ten návrh eh, by prošel. Možná, že potom ten rozpočet bude také lépe využit pro propagaci solvitu. A pak eh, je tady ještě třeba vynaložit větší tlak na členské státy, eh, protože eh, oni mají určité zdroje a také oni by mohli přistoupit k větší propagaci těchto center solvitu v 27 členských zemích Chci poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří přispěli eh, k této rozpravě, také kolegům z Evropské komise a opakuji, potřebuji i nadále jejich podporu, jejich eh, rady, aby ta zpráva byla opravdu kvalitní a eh, také vám, paní předsedkyně, děkuji za trpělivost, za to, že jste mi ještě jednou dala slovo. Děkuji vám, pane kolego, a myslím si, že myslím, že můžeme být opravdu poměrně spokojeni s přesností tohoto výboru, protože co se týče rozpočtu časového, tak toho se držíme dobře. A další téma na našem pořadu jednání je bod 13, bezpečnost dodávek plynu a dáme tedy slovo paní Skalněte, zpravodajkyni. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit mateřštinou, když dovolíte. Děkuji, eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Chci říct, že obecně řešeno podporuji návrh komise, eh, to, co se týče tohoto návrhu umluvy, protože eh, řeší případně otázku e, zabezpečení této suroviny, nejenom co se týče infrastruktury a vnitřního trhu, ono je to také e, opravdu otázkou bezpečnosti Evropské unie a to je e, určitý aspekt, který bychom neměli ztrácet ze zřetele. Neměli bychom ho tedy ztrácet ze zřetele, tento aspekt. A chtěla bych poblahopřát výboru k velmi rychlé a profesionální eh, reakci na krizi v roce 2008 a k závěrům, které byly z toho přijaty. Eh, v lednu 2009 z krize znovu prokázala, že otázka eh, dostatečného množství zdrojů a bezpečnosti dodávek není něco, co můžou řešit jednotlivé členské státy sami a e, že předpokladem je dobře fungující a opravdu svobodný vnitřní trh s vhodnou strukturou. Tím, čím více bude infrastruktura integrovaná, tím dlouhodobější budou e, pozitivní výsledky Eh, roztříštěný systém samozřejmě eh, bude mít opačný eh, výsledek a bude se vyžadovat intervence ze strany státu. Chtěla bych celou řadu názorů začlenit do stanoviska. Nejprve co se týče vnitřního trhu se zemním plynem. Tady můžeme hovořit o celém souboru otázek, na které e, bude třeba nalézt odpověď. Nejprve je to otázka maximální flexibility e, tržních mechanismů e, pro řešení situací výpadků dodávek a otázkou je, zdali jsou tyto nástroje postačující a zdali není někdy vhodné zavádět opatření mimořádná, pokud eh, je to nutné. Kromě toho, jestli ještě musíme být jistí další věcí. Eh, musíme si být jistí, že Evropská komise bude mít dostatečné pravomoce, aby vlastně koordinovala veškeré snahy a zajistila eh, správné fungování vnitřního trhu v případě výpadku dodávek. A pak samozřejmě členské státy a plinárenské společnosti by měly ještě více zvážit eh, své chování a své eh, zvyklosti chci říct, že e, norma infrastruktury N1 je velice důležitá. Možná, že si můžeme klást otázku, jaký je obecný charakter této normy, zdali je vhodná pro různé profily, které existují v jednotlivých členských státech. Nicméně je to výrazný e, e, parametr, podle kterého by měly být ještě další e, případně e, upraveny. Já ve své zprávě hovořím e, o definici chráněných spotřebitelů. Možná, že bychom měli spíš hovořit o prioritních uživatelích. Tedy je samozřejmě třeba věci definovat podle celkového cíle nařízení a možná, že by do této kategorie měly spadat také školy, nemocnice a další eh, ty zcela prioritní instituce a zařízení. Možná, že bychom si také měli klást otázku, proč definovat eh, proč je definování eh, rozsahu této skupiny něčím, co by možná měly rozhodovat členské státy. Když ještě hovoříme o spotřebitelích, tak nesmíme opomíjet skutečnost, že spotřebitelé mají právo na to být informováni o bezpečnosti dodávek e, zemního plynu a také o opatřeních, která e, jsou potom zaváděna e, v případě případné krize. Kromě toho je ještě velice důležité, aby spotřebitelé věděli, jaké jsou povinnosti úřadů, eh, příslušných úřadů jednotlivých členských států a plynárenských společností v době krize. A spotřebitelé, občané by měli vědět o svých právách a povinnostech eh, v takovýchto situacích. Další téma je výměna informací. A já se táži, zdali rozsah informací, které eh, nařízení uvažuje. Zda je to tedy vhodný rozsah pro to, aby i třeba komise mohla koordinovat činnosti v době případné krize. A tady ještě další otázka, je to otázka dvoustranných dohod mezi jednotlivými eh, členskými zeměmi a pak je to také otázka dohod o dodávkách s plinárenskými společnosti. Eh, společnostmi. A ještě jedna věc závěrem, náklady. Samozřejmě, že náklady tady vzniknou, nicméně tyto eh, náklady budou výrazně menší než ztráty, kterým by mohlo docházet v dobách krize eh, kdy by neexistovaly mechanismy pro prevenci takovýchto krizových situací. Myslím si, že náklady by měly být sdílané spravedlivě a rovnou měrou a nařízení by mělo být ještě jasnější a v tomto směru také poskytovat větší míru ochrany. Jak zajistit solidaritu a společnou aktivitu členských států v mezidobí? Samozřejmě bude ještě chvíli trvat, než opatření navržená v nařízení budou implementována. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Časový harmonogram, který je navržen, znamená, že první návrh stanoviska by měl být eh, dopracován do 15. října letošního roku. Tak, abychom první čtení eh, mohli Eh, uskutečnit již v listopadu na zasedání výboru a přijmout stanovisko v prosinci. Ten časový harmonogram je tedy opravdu docela napjatý a proto bych chtěla vyzvat kolegyně a kolegy, kteří se chtějí zúčastnit eh, práce na tomto stanovisku, aby přišli se svými návrhy v následujícím týdnu tak abychom mohli dokončit eh, znění stanoviska ehm, do 15. října. Já sama jsem novou poslankyní a uvědomuji si, že se mám ještě mnohému co učit. A i z tohoto důvodu budu velice vděčná za jakoukoliv podporu, radu či příspěvek od eh, kolegyň a kolegů při vypracování této, tohoto stanoviska. Děkuji, paní Kamiete. Jsem si jista, že bude dostatek eh, lidí, kteří budou ochotní pomoci, ale skutečně eh, na mě zapůsobilo, že jste vystartovala tak výborně. Eh, nyní by se chtěl vyjádřit pan Civěk a poté budeme mít ještě možnost zhlédnout jednu prezentaci. Takže prosím, pan Civěk má slovo. Děkuji. Za 15 minut se bude hlasovat o udělení Sacharovovy ceny, proto vám děkuji, že se mi dala již nyní možnost vyjádřit se jménem socialistů eh, k této legislativě. Dámy a pánové, tento návrh nařízení je velmi solidním základem pro další práci. A jestliže eh, pečlivě pročítáme preambuli a jaké jsou důvody pro vznik tohoto dokumentu, tak bych chtěl poukázat na dva body. Za prvé, předcházející dokumenty k tomuto tématu se týkaly politického prvku nebo vztahovaly k politickému prvku, který byl mnohem méně důležitý, než je letos od loňského roku. Velmi dobře víme, že politika je eh, velice eh, ve hře. A druhá eh, věc, druhý bod, proč by tato regulace nebo nařízení mělo vzniknout, je nárůst spotřeby zemního plynu. Toto energetické médium nabývá na významu, poptávka po něm narůstá. A Existuje řada eh, výborů, které eh, zaujmou stanovisko k tomuto nařízení. A není to překvapivé, protože se jedná o široký eh, záběr. Ale také, myslím, bychom se měli obrátit na výbor pro zahraniční věci, aby se vyjádřil stanoviskem k věci, protože je to věc, která hraje velký význam i v mezinárodních vztazích, takže výbor pro mezinárodní záležitosti by byl tež relevantní. My, náš výbor, má rovněž zpracovat stanovisko. Možná, že to bude kliše, když to řeknu, ale v rámci naší příslušnosti je ochrana spotřebitelů. A když se podíváme na bezpečnost eh, dodávek z úzce z pohledu spotřebitelů, tak zjistíme, že do hry vstupují tři prvky. Za prvé, spotřebitel eh, musí eh, dostat potřebnou eh, dodávku plynu, za druhé musí to být to množství, které potřebuje a navíc i cena musí být únosná taková, jakou si může dovolit spotřebitel. A já se domnívám, že zárukou pro dodávky zemního plynu, neboli teda dodávky zemního plynu, jsou otázkou života a smrti někdy. A e, proto bychom se také mohli obrátit se žádostí o stanovisko na e, výbor pro občanské svobody protože je to skutečně otázka života a smrti někdy. Nyní bych se ale chtěl přiklonit k určitým eh, relevantním aspektům. Eh, ochrana konečného spotřebitele. K tomu existuje definici, kterou bychom měli ještě prostudovat, ale líbí se nám už nyní. Ano, jde o individuálního spotřebitele, jde také o školy a nemocnice a myslím si, že bychom na této definici ještě měli zapracovat. A za druhé, pojďme také hovořit o eh, bezpečnosti zásobování, což je zodpovědností instituce, eh, která odvozuje eh, svou autoritu od státu. Samozřejmě, že situace se velmi různí. Někdy eh, je zásobování kontrolováno státem, a teda zásobování je v rukách státu, jinde je zase distribuce plynu eh, privatizována, respektive eh, v soukromých rukou. Nařízení se tež zabývá normami nebo standardy dodávek a infrastruktury což je také velmi důležité, protože jestliže se podíváme na eh, normy pro dodávky, tak zjistíme, že je nutno je regulovat, upravit, protože eh, eh, uživatel musí mít možnost čerpat tolik plynu, kolik chce, tolik, kolik potřebuje. A pak k tomu přistupují ještě dva další body vůči nímž eh, má eh, naše skupina určité výhrady. Je to článek 7.5, který zní takto. teda jde o eh, situaci cenovou. A to je velmi důležité, zejména v situaci krize, kdy dochází k poruchám nebo přerušení dodávek. A naše skupina bude požadovat ochranu konečného uživatele, zejména z hlediska cen, protože koneční uživatelé se tady nemají možnost vyjádřit k cenám, zejména v době kriz, krizí. E, a myslím, že je právě nyní na čase toto upravit. Nevím, co komise eh, na to řekne, ale eh, rád bych teda její názor znal. A pak ještě jeden poslední bod. Odpovědnost státu. Eh, za teda zajištění odpovídající eh, míry eh, dodávek plynu. Vzpomeňme si, co se stalo v Bulharsku nebo jiných balkánských zemích. Byly tam určité politické problémy a tudíž došlo k přerušení dodávek. Eh, někdo musí být vinen a my chceme regulovat na evropské úrovni, musíme respektovat princip subsidiarity a také musíme přesně vědět, jakou míru odpovědnosti nese ten, který členský stát za dodávky plynu a kolik nebo jak může ten, který členský stát pomoct druhým v době krize. To musí být definováno. Já se domnívám, že návrh nařízení eh, skýtá dobrý základ pro další práci. Časový harmonogram je velmi eh, úzký, je to teda velmi obtížné pro nás, budeme ale přesto muset pracovat co nejrychleji, protože zima se blíží a problémy se mohou vynořit. Děkuji. Okay. Výborně. Teď máme možnost eh, vyslechnout si pana Benua z komise. Pokud byste souhlasili všichni? Ano. Děkuji. Paní předsedkyně, mám v úmyslu stručně tento návrh uvést. Jedná se o významný návrh, prakticky ve světle krize, která proběhla v lednu letošního roku. Takže došlo tedy k výrazné krizi, která se týkala nějakých 20 eh, veškeré spotřeby, která se, eh, veškerých požadavků na zemní plyn, které se tedy eh, nedostávalo. Dotklo se to 12 členských států přímo a Eh, pak také byly zasaženy určité země, a to velmi vážně, eh, na Balkáně, na západním Balkáně. Takže eh, prokázalo se, že tyto reakce se týkala vlastně celé Evropské unie. A tento výbor, který se zabývá vnitřním trhem, tak to jistě potvrdí jedna z těch lekcí, kterou jsme se vyvodili z této krize je, že vnitřní trh se osvědčil, že mohl fungovat. Viděli jsme tady eh, určité eh, posuny eh, z tok ze západu směrem na východ a zajistilo se, aby ti, kteří tedy čekali na ty dodávky, je nakonec dokázali do, dostali. Také jsme viděli, že některé země byly připraveny, i e, ASCO, skupina ASCO e, fungovala. Je to takové schromáždění členských států a plynárenských firm, takže i to e, bylo schopno přijmout určitá nutná opatření pro zmírnění důsledků. Také jsme viděli ty možné výhody těch obrácených toků, to znamená, že ty ten tok plynu eh, vlastně se otočil, eh, šel opačným směrem a eh, také jsme zaznamenali, že během těch dvou týdnů přerušených dodávek se nakonec plyn dostal všude, kromě Bulharska. To byl jednoznačně nejvíce zasažený členský stát Unie ale zaznamenali jsme i mnoho různých problémů a tady je třeba konat. Prostě za prvé nedostatek infrastruktury. Nedo, nebylo vždy snadné dostat plyn tam, kde byl zapotřebí, především v tom směru ze západu na východ. Také jsme zaznamenali nedostatek přípravy eh, u řady zemí, které prostě nebyly schopny se s tou krizí vyrovnat. Eh, nedostatek transparentnosti, nedostatek eh, koordinačních opatření přes hraniční legislativních opatřeních. E, také někdy vlastně docházelo ke kontraproduktivním vnitrostátním opatřením, které narušovaly e, situaci v jiných zemích. Také e, určitý nedostatek solidarity byl tady zaznamenán a nedostatečné hodnocení rizik, které vlastně vedlo k nedostatečné e, připravenosti na tuto situaci. A to je všechno soubor důvodů, proč tady přicházíme s tímto e, nařízením, které e, vychází z článku 95 společné normy pro dodávky energií a týká se tedy vnitřního trhu, protože jsme zjistili, že je naprosto zásadní, aby tady existoval tok, zajištěný tok Eh, zemního plynu eh, na fungujícím vnitřním trhu. A trh prostě musí fungovat eh, tak, aby všichni zákazníci, všichni klienti, všichni spotřebitelé dostali, co potřebují. To je tedy největší lekce z toho celého lednového v průběhu krize. Vnitřní trh je naší nejlepší zárukou a e, infrastruktura se musí doplnit tam, kde jsou chybějící články a my jsme vlastně také e, u, to, u tohoto nařízení vycházeli z nedávno přijatého třetího e, balíčku pro vnitřní trh, který vlastně vychází i ze setkání regulátorů a který také vytváří e, evropský e, systém e, těch přenosových sítí. A my tyto dva nové orgány na evropské úrovni chceme také zapojit do koordinace v oblasti zemního plynu, která již existuje. Třetí balíček pro vnitřní trh také přináší větší objem transparentnosti na té síti a také se transparentněji sleduje užívání sítě. Cílem je zajistit lepší ochranu spotřebitelů proti krizi, e, případné krizi v oblasti dodávek zemního plynu. A to také zdůraznil předchozí řečník. Opravdu potřebujeme zajistit dodávky spotřebitelům a tady máme určitou normu e, dodávek chráněným zákazníkům e, a jsou tady ještě další které také musíme přednostně eh, eh, zohlednit v době krize. Pokud něco takového má opravdu fungovat, tak je třeba eh, se zabývat tím tou prevencí a přípravou. Také na úrovni nejen národní, ale regionální je třeba věci řešit. Ten regionální přístup je v této věci zcela zásadní. E, jednotlivý členský stát možná není vždy schopen reagovat na všechna rizika, nicméně na regionální úrovni už to možné je. Rovněž je velice důležité zvýšit eh, schopnost eh, reagovat koordinovaným způsobem na evropské úrovni. A pak je tady ještě ten prvek solidarity, který musí být do systému zapracován. A samozřejmě transparentnost je něco, co bude zapotřebí tak, aby eh, v případě krize se reagovalo co nejlépe. Takže návrh nařízení vlastně vy, vychází z toho základního. Je třeba, aby tady existovalo hodnocení rizik vyplývající eh, ze společných eh, norem, eh, kde by se vlastně také řešila otázka sedmidení té nejvyšší spotřeby, nejvyšší poptávky a 60-denní poptávky v době zimních měsíců a je tedy třeba reagovat na krizi v jednotlivých úrovních podle jednotlivého rozsahu té eh, krize. Takže na národní, regionální i komunitární úrovni je třeba eh, tyto věci řešit a to je další poučení. Zase eh, ukazatel N-1, standard pro infrastrukturu tady je vidět, co se děje, pokud vaše základní infrastruktura je tedy nějakým způsobem zasažena. Máte dost, dost eh, dalších nástrojů, zbývajících nástrojů, abyste ten problém vyřešili. No a my tady vidíme, že tady je určitý počet zemí, které nejsou až tak vybavené a zase další země poměrně dobře vybavené infrastrukturou jsou je velice důležité se také na tento ukazatel dívat eh, s určitou eh, flexibilitou, aby se eh, sledovaly všechny aspekty infrastruktury, nejenom teda ty plynovody, ale také možnost skladování, kapacity a také vlastně se, jsme se soustředili na ty státy, které, ve kterých je soustředěna výrob, vlastně eh, extrakce zemního plynu. A je třeba také vědět, že každý členský stát musí mít nést určitou odpovědnost v celém systému. Eh, vždycky je tady tak obava, že eh, některé země nebudou dělat to, co mají a že budou spoléhat na eh, solidaritu ostatních. Tento nedostatek důvěry <clears throat> musíme rozptýlit a zajistit, aby každý členský stát dostal svým povinnostem a potom začít teda na tom základě, na tom na té vzájemné důvěře budovat solidaritu. Dále proces eh, hodnocení rizik a vytváření těch eh, preventivních akčních plánů a tak dále, to vše by mělo být řízeno i na unitární úrovni. Mělo by to být řízeno především Evropskou komisí, která by měla tak trochu tlačit na členské státy, aby více spolupracovali a aby se snažili vypořádat s těmi riziky eh, na té nejvhodnější úrovni, možná právě regionální. A komise eh, by tedy mohla navrhnout, že doporučuje vytváření regionálních plánů tam, kde to přináší výhody. Rovněž bychom chtěli zvýšit roli koordinační skupiny pro zemní plyn na evropské úrovni a nové agentury eh, pro spolupráci regulátorů v oblasti zemního plynu. A pak je tady ještě možnost Eh, aby Evropská komise požádala člens, nějaký členský stát, eh, aby nerealizoval určité eh, kroky, které by mohly být záporné pro jiné členské země. Je to velmi důležité, aby v době krize jsme se vyvarovali toho, že tady některé státy budou přijímat protiopatření, která by mohla velmi narušit situaci v jiných členských zemích a zvýšení transparentnosti linárenského trhu je také jedna e, z priorit. Takže toto je v zásadě e, tedy aspekt, e, všechny ty aspekty návrhu nařízení. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já bych se ráda zeptala na jednu věc. A sice ráda bych slyšela jeden konkrétní příklad těch e, problémů identifikovaných během lednové krize. Mohl byste uvést jeden příklad národních opatření, která se ukázala být kontraproduktivními. Tak eh, existují dva typy opatření, která byla zaznamenána Například, že všechna zásoba musí být vyhrazena národním, eh, pro národní zájmu, my i když eh, eh, vlastně ty zásoby mají sloužit přeshraničně, to znamená zmrazit ty zásoby není, není nejlepší z opatření. A mm, dalším takovým negativním opatřením je podpořit vlastně takové přístupy, které mají skutečně zkreslující dopad na trh nebo porušují eh, volný trh, například mohou optimalizovat dovozy a tím se vysílá signál evropským provozovatelům, provozovatelům, aby nevyváželi eh, do zemí, které mohou potřebovat plyn. Toto jsou příklady, které mohou eh, způsobovat problémy a mohou narušovat fungování eh, jednotného vnitřního trhu. Děkuji. Eh, chce, chtějí se členové výboru zeptat na něco? Pokud nikoli, tak bych dala slovo paní Kolněte. Děkuji zástupci komise za tuto prezentaci a jak jsem již uvedla, jsem připravená úzce spolupracovat se všemi skupinami a všemi stínovými eh, zpravodají. Máme velmi napjatý časový plán. Navrhuji teda, že eh, se setkáme se stínovými zpravodají co nejdříve. Děkuji. Okay. Okay, thank you. We will go to the next. Děkuji a můžeme přistoupit k dalšímu bodu, a sice bodu 14. Jedná se o prezentaci studií o účinnosti dozoru nad trhem v členských státech. A hned dávám slovo paní Jane Silves. A? A multitalent expert. Která je naším multitalentem Budete zase promítat folie, že? Thank you, Madam Chairman. I'm um, happy to... Děkuji, paní předsedkyně. Bylo tak málo času a už jsem zpátky. Pro ty, kdo tady pro dopoledne nebyli, tak musím říct, že jsem tady byla až dopoledne, také jsem měla jednu prezentaci. Nyní jde o studii o mm, revizi efektivnosti dohledu nad trhy v členských státech. O co tam tedy půjde? Nejdříve jsme si chtěli udělat takový přehled o Evropské unii, abychom věděli, jaká opatření jsou v jednotlivých členských státech pro zlepšení účinnosti dohodu nad trhem. Patří to samozřejmě k balíčku z července 2008. O co šlo v této studii? Ke kterým opatřením přistoupily členské státy ke zvýšení účinnosti dozoru nad trhem? Dívali jsme se tež na možnost vytvořit programy pro dozor nad trhem na straně členských států a také jsme zkoumali, kolik eh, produktů bylo objeveno, které eh, způsobují závažná rizika. Eh, dále pak jsme uvažovali o možnosti zřídit kontrolní systémy v členských státech v souladu s nařízením. Takže Začátkem eh, je ten takzvaný goods package, neboli balík zbožů, konkrétně nařízení 765. Ehm, tento eh, balíček eh, má za cíl poskytnout společný rámec pro eh, schvalování stávající infrastruktury eh, dohledu nad trhem, skýtá teda legislativní rámec pro marketing eh, zboží. Ta konkrétní, to konkrétní nařízení je součástí tohoto balíčku zboží a ehm, Eh, eh, upravuje eh, ustanovení pro akreditaci a dozor nad trhem. Vstoupí v platnost v lednu 2010 a od členských států se očekává, že již učinili kroky a učiní kroky do té doby v zájmu posílení svého dozoru nad trhem protože to je eh, od nich požadováno, eh, včetně například stahování nebezpečných produktů z trhu a jejich likvidace, je-li to potřebné. Pro účely studií, studie jsme vedli rozhovory se zástupci všech členských zemí, takže máme skutečně dobrý přehled o stavu eh, v celé Unii, ale abychom získali ještě hlubší znalosti, o přístupech členských států k těmto aktivitám dozoru nad trhem. Jsme vypracovali sedm případových studií ve vztahu k sedmi členským státům. Použili jsme teda, nebo zahnuli jsme tam malé, velké členské státy, staré, nové členské státy. E, také jsme e, vlastně postavili proti sebe centralizovaný a decentralizovaný systém e, dozoru nad, trhu, nad trhem a tak dále. A potom také specializované potřeby ehm, dozoru, protože jsou města typu Hamburg a Rotterdam, kterými prochází obrovské množství zboží a teda mají specifické požadavky. Ehm, tyto případové studie se týkaly Německa, Švédska, Nizozemí, Itálie, Portugalska, Bulharska a Lotyšska. A nyní k hlavním zjištěním. Za prvé, opatření přijata členskými státy k zajištění účinného fungování a posílení dozoru nad trhem. My e, jsme žádali, aby těmto orgánům nebo e, kontrolním orgánům byly poskytnuty příslušné zdroje. Zjistili jsme, že v poslední době jim nebyly poskytnuty zvýšené zdroje a to z dvou důvodů. Za prvé řada států trpí současnou finanční krizí značně a to vedlo ke značným škrtům ve veřejném sektoru, včetně teda dozoru na trhem jiné země již eh, mají vybudovaný systém dozoru nad trhem, který je v souladu s nařízením nebo po drobných úpravách bude v souladu, eh, takže nemusí čerpat více zdrojů, nepotřebuje více zdrojů. Eh, a tam teda ty zdroje zůstanou víceméně stejné. Mezi těmi členskými státy, které se domnívají, že jejich zdroje na dozor na trhom, trhem jsou adekvátní, je Švédsko, to je země dobré praxe, která koordinuje aktivity dozoru nad trhem eh, pozor, poměrně efektivně, účinně prostřednictvím rady, která koordinuje tyto aktivity dozoru nad trhem. Další příklad eh, účinného využívání zdrojů je eh, pobaltská kooperace pro dozor nad trhem má původ v Německu, v hamburském přístavu a eh, zahnuje řadu členských států, zejména nových, které eh, se přizpůsobují novým požadavkům. Členské státy podle článku 18 nového nařízení mají tež zapovinnost ustav nebo vypracovat program dozoru nad trhem, kde budou teda mm, uvedeny e, aktivity, které hodlají učinit a e, také e, právní předpisy, z nichž vycházejí. Některé tak již učinili a sice většina 18 členských států vycházely z takzvaných právních a administrativních struktur, ať už národních nebo regionálních, anebo sektorálních podle toho, jak mají organizovanou kontrolu a dozor nad trhem. Mimo jiné jsme zjistili, že v případech, kde se uplatňuje regionální přístup, například ve federálních státech, stále ještě eh, je eh, nutno eh, provádět i národní koordinaci, aby bylo zajištěno nebo zajištěn společný nebo jednotný přístup k dozoru nad trhem. Nutno také konstatovat, že neexistuje jeden nejlepší způsob nebo řešení. Nelze říci, mm, jestli je lepší regionální nebo národní přístup, protože vše teda e, e, závisí na typu země. Každá země je jiná, musí si sama zvolit to, co jí nejlépe vyhovuje. Eh, také jsme zjistili, že devět členských států ještě vůbec nezahájilo přípravu eh, programů eh, o, nebo pro dozor nad trhem. Důvody jsou různé opět. Jedním je například, že mají málo nebo žádné zkušenosti s tvorbou takových programů a nevědí, nejsou si jistí, jak k tomu přistoupit. Jiné země zase mají pouze omezené prostředky k dispozici takže v některých případech musí e, skutečně zvažovat, e, jestli e, vyčlení zdroje na ten program anebo na dozor nad trhem. Tyto země také říkají, že by uvítali více specifikací, více návodů ze strany společenství, jak vypracovat ten program, jakou má mít strukturu, jaké dimenze a tak dále. A odpověď komise byla taková, že komise neočekávala, že bude e, po ní požadováno, aby poskytla víc podpory a pomoci. Ale uznala, že ta potřeba tady je, zejména pokud jde o zajištění určité míry koordinace mezi členskými státy, tak aby řešili ve svých programech víceméně stejné problémy. In uh, terms of, of the of... Co se týče počtu výrobků, produktů, které byly detekovány jako produkty nesoucí výrazné riziko, tak eh, jeden z základních zdrojů informace je systém RAPEX, který vlastně pokrývá oznamování eh, všech možných výrobků ze strany členských států E, kromě potravin, e, lékařských e, prostředků a léků. V rámci RAPEXu byl zaznamenán poměrně značný nárůst oznámení za těch posledních pět let, zatímco v těch jiných systémech například RASFF, což je systém, který mapuje situaci v oblasti potravin, tak tam došlo spíš ke snížení. Takže to zvýšení v rámci RAPEXu je částečně vysvětleno velice eh, zásadním eh, důrazem na hračky, eh, protože tady se začalo detekovat mnohem pečlivěji a zásadněji zboží a více jak 40 všech oznámení se týkalo právě hraček. Růst je také vysvětlován lepší koordinací mezi členskými státy a také e, různými iniciativami, které e, se soustředují na e, konkrétní kategorie zboží co také stojí za zmínku, je další eh, fakt. Eh, přestože za posledních 5-6 let docházelo k nárůstu, tak teď vlastně začíná zase mírný pokles a při rozhovorech v členských státech eh, jsme eh, zjistili, že eh, příslušné orgány v těchto členských státech neočekávají další nárůst a to především proto, že se situace stabilizovala a že by tedy měla zůstat v nadcházejících letech poměrně na stejné úrovni. E, další věc, která stojí za zmínku, přestože tedy RAPEX má určitá omezení, a tady bych mohla třeba zmínit to, že vlastně není definován nebezpečný produkt jako takový, tak přes i další nedostatky protože například v členských státech existují různé postupy. Tak se dá říct, že tady vlastně neexistuje nějaký dobrý systém pro ukládání a srovnávání údajů, ale e, i vzhledem ke všem okolnostem je RAPEX ten úplně nejlepší zdroj, když ho srovnáme s jinými databázemi a s jinými eh, s, eh, s jiným způsobem sběru informací. Pak jsme se zabývali zaváděním kontrolních systémů. kterých je celá řada. Celá řada existuje i různých činností v této oblasti. Zjistili jsme, že v zemích, kde existují systémy pro spolupráci na národní úrovni, jako třeba Německo, Švédsko, e, i když jinak je tam vlastně systém poměrně decentralizovaný, tak tento systém e, pro spolupráci umožňuje sdílení informací a znalostí. V Německu existuje systém, který se rozšířil i do dalších členských států. Tam se můžete vlastně dostat prakticky okamžitě eh, k informacím ohledně produktů, které byly kontrolovány a shledány jako nebezpečné. Švédsko v tomto směru má také Eh, situaci velmi, velmi dobrou, ale určité možnosti zlepšení tam také jsou. Také jsme zjistili, že jiný způsob, jak zvýšit efektivitu eh, těchto kontrolních systémů je například spolupráce v rámci pobaltské oblasti. Já už jsem se o tom zmínila. Eh, Hamburg v Německu je vlastně takovým centrem pro spolupráci v Baltickém moři a E, celá řada zemí sdílí informace a znalosti o e, tomto dozoru a také e, vlastně si navzájem tu kontrolu provádějí, dělí si, dochází tam k jakési dělbě práce. A tato spolupráce se teď rozšiřuje ještě na další členské státy, nebo na další státy v Evropě, přestože tyto státy už třeba ani s mm, Baltickým mořem nesousedí, je to třeba případ Chorvatska. Toto je dobrý způsob, jak se podělit o práci, jak si navzájem srovnat situace a znalosti o těch jednotlivých výrobcích. Další zajímavý kontrolní systém, který jsme objevili v členských státech, je v Nizozemí. V Nizozemí existuje určitá strategie pro hodnocení rizik. Nizozemí eh, má největší evropský přístav Rotterdam a tímto přístavem na kontinent proudí obrovské množství zboží. Není eh, v silách eh, to vše kontrolovat takže tady existuje určitá strategie hodnocení rizik vycházející e, z toho, jaké typy produktů, jaké e, produkty a z jakých oblastí mohou nejspíš představovat riziko. A na takovéto kategorie se potom e, práce soustředí. Takže snahou je se na ně dostat ještě dřív, než se tyto produkty objeví na trhu. Eh, což je situace převažující v ostatních členských zemích, kde vlastně se ty produkty zajistí, až když již jsou na trhu. Eh, takže to Nizozemsko představuje dobrý příklad toho, jak i omezené zdroje se mohou použít efektivním způsobem a je to něco, co by mohly zvážit i další členské státy, které mají třeba omezení, rozpočtová eh, omezení, finanční omezení. Tady vlastně eh, eh, ta strategie, jednoduše řečeno, spočívá v tom provést selekci v předstihu toho, co pak bude kontrolováno. Pak jsou tady ještě další kontrolní systémy, v rámci kterých spotřebitelé a maloobchodníci upozorňují na nebezpečné zboží. V některých zemích to funguje poměrně dobře, ale je to dost problematické tam, kde je eh, spotřebitelské povědomí eh, na nízké úrovni. To jsme zjistili například v Itálii a Bulharsku. Eh, tam prostě spotřebitelé jako takový nejsou příliš Eh, aktivní a vlastně nedošlo k tomu, že by eh, příslušné orgány byly eh, informovány o nebezpečných produktech, ke kterým se ti spotřebitelé dostali, zatímco v jiných zemích jsou pak poskytovány naopak nejenom ty základní informace, ale i poměrně dost detailní informace a i když eh, potom eh, se nedostaneme k názvu těch kterých firm, to je důvěrné, tak vidíme že z těch informací, že je opravdu možné se podle nich řídit, že jsou tam obsaženy eh, údaje vyčerpávající. Takže, co se dá říct závěrem? Například Nizozemsko, ta strategie hodnocení a řízení rizik, soustředění se na určité kategorie združování sil, potom eh, ta rada ohledně dozoru na trhu, kterou založilo Švédsko, to funguje eh, dobře, i když jinak je tam ta situace poměrně decentralizovaná. A pak ještě eh, spolupráce sdílení informací přes hranice Uh, these present three good practices, three elements that can be used in, in, in... Takže toto je eh, zrovna několik příkladů, které jsem tady chtěla uvést a myslím si, že lze se z nich poučit tak, aby bylo možno provádět eh, efektivní a finančně nepříliš nákladnou formu kontroly. I nadále se chceme poučit z postupů v jiných členských státech. Děkuji, to bylo všechno z mé strany. Děkuji vám, paní kolegyně, a ptám se, zdali jsou tady eh, poslankyně či poslanci, kteří to chtějí komentovat, toto vystoupení. Prosím, pane kolego. A pak paní Štajler. Děkuji, paní předsedkyně. Ve své praxi, jakožto poslanec zemského směru jsem se poučil, že je velice důležité, aby dozor nad trhem se konal tam, kde například výrobek Číny přichází do Německa, tedy na hranicích. V Německu máme částečně i decentrální dozor nad trhem, kompetentní jsou spolkové země. A to, co není možné odchytit na hranicích, Rotterdamu, tak to se potom eh, vlastně dostává do spolkových zemích. A to je obtížná věc, to také otázka nákladů. A samozřejmě nám nepomůže když schválíme eh, regulaci směrnice a když ale eh, potom nebude účinná kontrola. O, o hračkách jsme již hovořili, které přicházejí z Číny, pak zde máme geneticky modifikované produkty, které přicházejí na trh částečně bez schválení Evropské unie. Takže myslím si, že tedy systém dozoru nad trhem je velice důležitý nástroj, samozřejmě také pro spotřebitele. Máme pak ty Máme tady ty velké přístavy, ta velká překladiště, jako například Rotterdam. To je takový ten první bod, kde bychom měli provádět dozor. A potom samozřejmě ty produkty se dostávají dále z Rotterdamu do Německa pomocí um, lodí po řekách. A když se ty výrobky dostanou do Německa a už zde jsou, tak už je to obtížné, protože zde se spolkové země spolehají na to, že vlastně kdy v době, kdy ten produkt se dostal na evropský trh, že se zde již došlo k dobré kontrole. Takže osvědčené postupy jsou jistě jedním, jednou z otázkou. A druhá otázka je, jakým způsobem mít více dozoru v těch velkých přístavech v Rotterdamu a tak dále. Je to také otázka solidarity mezi jednotlivými zeměmi. Nemůžeme to nařídit pouze eh, několika země, zemím, ale opravdu velice důležité je, aby na těch vnějších hranicích k tomu dozoru docházelo. Samozřejmě třeba v Itálii nemáme příliš vysokou akceptanci, tam si myslí, že dozor nad trhem nepotřebují. Pokud se produkt ovšem již dostal do evropské země a na vnější hranici k dozoru nedošlo, tak je to komplikovaná věc, protože v mnoho členských zemích se právě spolehá na to, že na vnějších hranicích dochází k dozoru a že tady není třeba ještě další druhého dozoru v rámci členské země. Proto je to důležitá otázka a je to také otázka solidarity. A otázka toho, jak to tedy vypadá na těch letištích, na těch přístavech, kde se v podstatě spoleháme na to, že ten dozor tam probíhá abychom tedy nemuseli potom ex poste to nějakým způsobem korigovat. Tedy ta základní věc veškerých regulací, úprav a předpisů je to, že musí být dodržovány. Není, nedává smysl, abychom vydávali předpisy a pak si řekli, no jo, když ty předpisy dodržovat nebudeme, tak to v podstatě také není žádný problém. Děkuji a dále má slovo paní Tyler, prosím. Děkuji, paní předsedkyně a rovněž děkuji za vaši prezentaci. Je mi velmi líto, že tady nemáme více členů, protože to, co jste uvedla, bylo nesmírně zajímavé a vaše zjištění jsou velmi zajímavá. Pokud je o vaše závěry, tak se chci něco, eh, na něco zeptat. Členské státy nealokovali eh, více personálu nebo rozpočtu eh, právě na výkon funkcí dozoru nad trhem, to jste uvedla. A když se podíváme do příloh, tak se to týká vlastně všech členských států. Je to na straně 44-45. A i když eh, téměř všichni říkají, že ne, tak je tam velmi podivný popis koordinačního orgánu. E, uvádí se, že je to ad hoc orgán. Ale jediná země, která nemá tento ad hoc orgán, je Řecko. I když říkají, že koordinační orgány v členských státech e, jsou zřídkavé. Pouze v Dánsku Dánsko říká ano a Německo uvažuje o alokaci eh, více zdrojů. Tam sledujete pětileté období a situaci nebezpečných produktů. Protect consumers and that's what um, one of our main objectives. Je jasné, co je naším hlavním cílem Především to, jak ty eh, dozorové služby eh, fungují, to je eh, zásadní. To, co řekl předřečník, ohledně toho, jak se vlastně dostává to zboží na E, náš trh. To je velmi zajímavé, protože jsou tady ty velké přístavy a kontrola v nich představuje obrovskou zátěž pro e, členské země a přitom je to e, zároveň hrozně důležité, aby ta kontrola probíhala, protože z ní profitují i další země. A vy tady hovoříte také o Spojeném království, o těch interview, které tam byly uskutečněny. Já zastupuji Skotsko a myslím si, že i Skotsko má určitě určitou perspektivu. Je tady také třeba ty věci vidět z našeho hlediska. Eh, hovoříte tady o národní koordinaci, tak by mě zajímalo, zdali tady něco z této eh, koordinace má také skotskou perspektivu. Ještě jednou děkuji za eh, tuto zprávu a je mi líto, že tady není více poslankyň a poslanců. Ono je totiž brzy 18 hodin a možná, že bychom se měli tímto tématem zabývat v 9 ráno, bylo by tady tedy asi více účastníků. Ještě jednou děkuji za tuto zprávu, těším se na další spolupráci. Děkuji a dále paní Rüle. Děkuji. Eh, já chci poděkovat za tuto rozsáhlou, studi- rozsáhlou studii a chtěla bych um, směrovat otázku na komisi. Je správné, je pravda, že ta implementační fáze ještě neuplynula, ale již nyní vidíme, že řada členských států v té věci učinila velmi málo. Všichni, kteří jsme pracovali na Goods Package, víme, že dozor nad trhem byl právě, byl právě stěžením bodem, na který parlament kladl velký důraz. A nyní mě udivuje, že 11 členských států stále ještě vyčkává na pomoc eh, komise. Zajímalo by mě, jak eh, to vidí komise a zdali teda hodla mm, v tomto ohledu něco udělat. Děkuji, pan Barnier. Merci. Děkuji a musím se omluvit za to, že jsem přišel až tak pozdě. A Přitom e, to téma je zcela zásadní a také mě mrzí, že nás tady není více. Je to zásadní téma pro Evropu občanů, pro Evropu spotřebitelů a je tady poměrně značná přidaná hodnota, kterou můžeme vytvořit společně kolem tohoto tématu, které je opravdu zajímavé. Říkám to také jako člověk, který byl ministrem zemědělství během dvou let a e, společně se svými kolegy jsme předložili memorandum o kontrole Eh, kvality zboží, které přichází do Evropy na vnějších hranicích. Nejde jenom o eh, Čínu, ale jde také o eh, zboží třeba z Ukrajiny a pančované mléko a další věci, všichni to pamatujeme. A samozřejmě je třeba zacházet s výrobci rovně a spravedlivě. A nesmíme nechat dopustit, abychom na náš trh nechali dojít zboží, které nerespektuje, či respektuje zcela minimálně pravidla, která my sami svým vlastním producentům eh, stanovujeme jako eh, ne Eh, opominutelná. Takže rovnost zacházení, rovné zacházení, to je opravdu zásadní téma a je to také jedna z otázek, která je prioritou jak předsedy eh, Barossa, tak španělského předsednictví eh, celá řada našich kolegů, Šalderos a Andreas, spolupracovali na tom balíčku a já si myslím, že i to nám pomůže, abychom tady měli legislativu, která by byla jednoznačnější a více chránila spotřebitele. Eh, pak tam ještě spolupracovali eh, další poslanci, ta, eh, ten pracovní orgán byl velice, velice pracovitý. Když tady všechny účastníky nestačím vyjmenovat. Takže teď Eh, jak dál, jak paní Jurle řekla velice, velice případně, eh, je tady určitá váha té společné práce těch, kteří mají na starosti kontrolu. A nejenom v přístavech, ale také eh, na letištích. Já jako francouzský ministr jsem mm, vlastně uskutečnil inspekci některých letišť a byl jsem skutečně úplně ohromen tím vším, co se na letiště dostává, včetně E, toho, co lidé přinášejí ve svých e, příručních osobních zavazadlech. Takže e, monitoring, kvalitní monitoring, monitoring sdílení dobré, dobrých postupů, větší koordinace těch, kteří tuto práci realizují. Myslím si, že ta zpráva byla nesmírně zajímavá. Děkuji za ní a bylo by jistě dobré, kdyby jednoho dne nám komise mohla sdělit, co konkrétně se dělá v rámci eh, monitoringu, kontroly a výměny dobrých postupů a co se dělá pro eh, tu slučitelnost, interoperabilitu jednotlivých systémů. Ostatně si myslím, že bychom také možná mohli jít cestou specializace určitých zemí. E, to znamená, že některé státy by se specializovaly na určité kategorie produktů. Nelze od všech e, chtít vše najednou. Mohli bychom si ty pravomoce v tomto směru i takovýmto způsobem rozdělit. To je třeba věc, která by možná stála za zvážení. Děkuji, pane Barnier. Finally. A závěrem paní Šaldemose a pak e, budeme mít ještě možnost vyslechnout si názory komise. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdřív se chci omluvit za to, že jsem přišla příliš pozdě. Nevěděla jsem, že máme časový náskok, ale mám ze schnutí a zjišťuji, že, jak říkala Catherine, většina členských států ještě nepřistoupila k dodatečným prostředkům a nerozmyslela si, jak by mohly vypadat. Vy zde píšete, že důvodem pro to je finanční krize. Ale my jsme měli jasný předpoklad při zákonodárství o balíčku produktů a totiž, že ten dozor je předpokladem toho, aby trh fungoval lépe. Dozor tedy potřebujeme jakožto předpoklad lepšího fungování a proto musí být členské státy 100 eh, opravdu tento požadavek splnit a mít proto odpovědející prostředky. Proč tomu nešlo? Protože možná naše legislativa nebyla dostatečně jasná. A další otázka. Pokud ten eh, balíček, který se týká výrobků, bude plně implementován, můžeme vycházet z toho, že opravdu ta situace v Evropě pro spotřebitele bude bezpečnější? Dojde opravdu k nějaké změně? Děkuji a ještě jeden doplňující komentář od pana Švába. A rád bych se ještě připojil k tomu, co řekla paní Šaldemoze. Spolupráce mezi celem a orgány dozoru, protože celní úřad není orgán dozoru, tak tato spolupráce mezi těma dvěma orgány zlepšila se či ne? Thank you. now we will... Děkuji. A teď tedy komise, prosím. Mr. Macmillan. Pan Macmillan, prosím. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já jsem eh, nicméně eh, očekával, že konzultant některé z těch otázek zodpoví dřív, než si vezmu slovo já. No dobře. Myslím si, že první věc, kterou bychom chtěli říct, je, že jak studie, tak zpráva je něco, co důležité je, ale kontrola trhu není příliš eh, atraktivní eh, téma pro žádného politika a proto podporujeme opravdu jakou, jakékoliv zviditelní, eh, zviditelnění je možné v tomto směru. Cokoliv, co tedy vypíchne toto téma, je z naší strany vítáno. Dobře si uvědomujeme my v komisi, že tato studie eh, byla realizována ve velice krátkém časovém úseku. A je to možná trochu škoda. Zdůrazňuje určitý počet eh, důraz, eh, důležitých témat, dostatek zdrojů, centralizované struktury, kontrolu zboží ze třetích států a tak dále a tak podobně a nutnost informovanosti. Co se nás týče, tak jsme trošičku zklamaní my v komisi. A tady se musím vrátit ke dvěma otázkám, které zazněly z úst poslanců. Nám se prostě zdá, že třeba ne přiklepnutí zdrojů do budoucna. Ta tabulka na straně 19, tam mě opravdu provokuje k celé řadě myšlenek. Já jsem předsedou pracovní skupiny členských států a e, to jsou zástupci orgánů, které se specializují na dozor trhu a e, je to zvláštní, že nedostávám stejné indicie. Dozvídám se e, hodně o tom, co členské státy potřebují a to, to jsou vážné požadavky řada z těch států říká, nemáme prostě eh, ty prostředky proto, že na národní úrovni eh, dozor nad, trhu, eh, nad trhem není prioritou. Ale zdá se, že vaši konzultanti dostali jiné odpovědi. A ta tabulka na straně 19 podle mého názoru prostě neodpovídá skutečnosti tak, jak jsme ji poznali my. A teď nemluvím o konzultantech jako takových. Já vím, že je to komplikované téma a že není snadné od národních expertů e, dostat nějaké relevantní informace, protože e, prostě národní experti nemají právo na to říkat, že nemají dost finančních zdrojů. My jsme zjistili, že tady je trošičku zmate, zmatení v tom textu zprávy. E, například užití některých nástrojů, jako e, hodnocení rizik, e, definování priorit, zboží z třetích států, decentralizované, centralizované a tak dále. Prostě nám připadá, že tady eh, ten eh, jazyk není, není úplně jasný. Prezentace dnes večer mi připadala mnohem jednoznačnější. Možná, že je to také otázka rychlosti. Myslím si, že to se RAPEXu týče, tak eh, Eh, komise je toho názoru, že ta zpráva je zbytečně a mylně negativní. Systém tady existuje, není to nutně systém RAPEX, který má problémy, možná, že je to spíš tak, že některé národní orgány s ním neumějí zacházet. A pokud vlastně eh, nemají stejný přístup k, tomu, k té oznamovací povinnosti, tak je to také problém. Oznamování eh, produktů pokud to smícháme, zaměníme za pojem eh, oznamování eh, nebo detekce eh, jedovatých produktů, tak to jsou opravdu dvě různé věci. A mám pocit, že tady kritizujeme určitý nástroj, který je k dispozici a je velmi dobrý. Do té míry, že ho uvádíme v nařízení, protože to prostě bylo shledáno jako dobrý nástroj. Možná, že není ač tak operativní, jak bychom si přáli, možná, že by to měl být robustnější nástroj, eh, ale eh, nespochybňoval bych proto celý systém RAPEX jako takový. A můj kolega asi se k tomuhle tomu tématu ještě vyjádří sám. Ale můj největší, eh, můj největší zklamání je ohledně těch prostředků. My vlastně si musíme opakovat Eh, co bylo hlavním cílem. Definovat cíle národních států a eh, prostředky, které národní státy získaly, či ve které doufají, že eh, je získají. A zase, co se mě týče, to je prostě informace, kterou jsme potřebovali ze členských zemí, ale oni to e, řekli v té pracovní skupině. Já si uvědomuji, že v pracovní skupině se vyjadřovali asi otevřeněji než jinde, ale prostě e, celá ta zpráva neklade e, důraz na to, že tady jsou zásadní problémy s implementací. Byste tam definovala celou řadu dobrých postupů, to jsou možná ty směry pro lepší spolupráci do budoucna, ale neříká se tam nikde, co v těch eh, z národních státech chybí. Myslím si, že eh, místo, kde prostě celá řada národních institucí potřebuje podporu Evropy a Evropského parlamentu, tady existuje, ale dobře, já to nezmíním, eh, nicméně je to důležitá oblast. Beru na vědomí celou řadu otázek, to, co bylo řečeno o velkých přístavech, to je přesně to, o čem hovoříme se členskými státy a nepochybně musíme najít nějaký způsob, jak lépe spolupracovat eh, mezi, náro, eh, mezi eh, národními or, orgány, jak lépe sdílet zdroje. Tady je třeba si uvědomit, že tady je zásadní fyzický problém a to je 700 tisíc 000 kontejnerů, které každým rokem přistávají u břehu. To je prostě hodně velká dávka, hodně velké sousto a musíme se o něj podělit. Holandsko se o něj musí podělit s dalšími členskými státy. A ty kontroly tam probíhat musí, protože právě tam vznikají největší problémy. My si to ale uvědomujeme. Také si uvědomujeme další věc Vy s radou jste tam uvedli eh, datum eh, vejití v platnost 1. ledna 2010. Myslím si, že to je trošičku eh, naknap. Komise si i nadále myslí, že to je prostě příliš brzy a že ten implementační proces bude skutečným procesem. Členské státy si vyžádají více času. V některých zemích bude muset dojít k restrukturalizaci v některých se budou muset posílit ty koordinační mechanismy. Já teď nebudu definovat členské státy, které mají zvlášť velké problémy. Hodně se toho prostě děje a to je taky další věc, která z té zprávy vůbec nevysvítá. Máme naplánované schůzky s členskými zeměmi. Jedna proběhne 15. listopadu, abychom se pokusili finalizovat, jak členské státy budou prezentovat své programy to bude finalizováno v říjnu, takže se všem členským zemím umožní, aby se eh, pro rok 2010 mohli připravit. A pak jsou tady ještě další otázky, jako eh, společné chápání nebezpečných produktů, eh, hodnocení rizik a tak dále. Tam může být opravdu určité odlišné nazírání na věci. A to jsou ty otázky, které budeme my řešit kde budeme stanovovat priority. Nevíme, co IMKO s touto zprávou zamýšlí. A jako komise musím říct, že by nás to opravdu hodně zajímalo vědět, co s touto zprávou máte v úmyslu dělat a jak využít těch zdrojů, protože my si prostě opravdu myslíme, že problém je větší, než jak vysvítá z této zprávy. Děkuji. Thank you. Děkuji, paní, Me pane McMillene z DG Enterprise. My zde máme tež zástupce z DG Sanko, pana Sora. Možná, že on by mohl tež ještě přispět do debaty o RAPEXu. Děkuji, paní předsedkyně. Tak já souhlasím eh, v zásadě se vším, co pan Macmillan právě uvedl. Zejména pracujeme velmi na tom, aby takový neatraktivní eh, předmět, jako je dozor nad trhem, se dostal i do popředí pozornosti politikům. My víme, že eh, můžeme mít eh, sebelepší zákony, ale ty budou pouze tak dobré, jak budou dostatečné zdroje, které na to vyčleníme, na teda jejich fungování. Eh, takže všechno to, co podpoří dozor na trhem, všechno to, co vy na úrovni členských států můžete, můžete přispět, je velice vítané. Stejně tak jako pozice, které k tomu zaujme průmysl, spotřebitele a také Orgalin, což je jedna z největších federací, průmyslových federací v eh, Evropě. A také pokud jde o eh, Evropský svaz spotřebitelů. Domnívám se, že by tež bylo eh, užitečné uspořádat slyšení na téma dozor nad trhem na trhem za účastí například SEFU, což je komunita eh, úřadů, provádějících úřadů na úrovni členských států. Pokud jde o systém RAPEX, tak jak Žak eh, eh, uvedl, nevím, jak je to důležité, ale jedná se o eh, hluboké nepochopení fungování RAPEXu v té studii. Existují v, ra- v návodu RAPEXu nebo směrnici RAPEXu jednoznačné definice o tom, co jsou nebezpečné produkty. Jsou tam skutečně velmi detailně eh, rozpracovaná vodítka, hodnocení rizik eh, všeho druhu a tak dále. A také je tam celá řada velmi podrobných bodů. Někdy ty podrobnosti až um, trochu negativně ovlivňují studii, jejich až příliš, ale možná, že je to důsledek velmi krátkého časového harmonogramu, během eh, něhož byla ta studie eh, zpracována. Ale samozřejmě to eh, některak mm, nezastínuje význam té studie. Krmiva například a potraviny nejsou součástí toho balíku goods package a právní předpisy o potravinách a krmivech jsou díky bohu jiného druhu a mnohem přísnější. My musíme samozřejmě jednat proporcionálně a nemůžeme nakládat s tričkem a s elektrickým spotřebičem stejně jako s eh, mm, masem ale v každém případě vítáme eh, přínos této studie, pokud jde o eh, zdůraznění významu dozoru nad trhem. A tě, také vítáme to, že máme tady nyní určitý manevrovací prostor ve vztahu k národním vládám. Děkuji. Chtěla byste se, paní Silvac, k tomu vyjádřit? Děkuji. Já myslím, že eh, projdu vlastně po pořadě těmi komentáři a také otázkami na adresu pana Krocmana, který zde již není, ale on zdůraznil význam kontrol eh, v přístavech. K tomu nemám co říci, kromě toho, co je zmíněno ve studii, že přesně tak eh, v nízozemí možná je pocitována potřeba vyčlenit více prostředků přístavům anebo i jiným vstupním místům podél vnějších hranic. Ano, to je pravda. Vy jste měla tež řadu otázek, například eh, ohledně tabulky v příloze, co to znamená, že tam je uvedeno koordinační orgán ad hoc. Neznamená to, že to je ad hoc orgán, ale že dochází k ad hoc koordinaci mezi jednotlivými úřady, kdykoliv je to zapotřebí. Takže to znamená, že teda je tam absence orgánu, že tam není orgán žádný nebo úřad. A dále jste se ptala, proč členské státy nevyčlenují více zdrojů. Já už jsem uvedla, jsou proto dva hlavní důvody, které nám byly sděleny, a sice za prvé ekonomická krize, v důsledku čehož dochází ke škrtům eh, rozpočtovým, ale tež z našich rozhovorů vyplynulo, že téměř většina, ta většina zemí se domnívá, že vystačí s těmi zdroji, které mají, možná za předpokladu určitého přeuspořádání těchto zdrojů. Dále jste se ptala, jestli tam existuje nějaká skotská dimenze. Eh, bohužel o tom nemám dostatek informací. Mohu pouze říci, že Spojené království, pokud si vzpomínám, je organizováno eh, na sektorální a nikoli regionální orgány dozoru, teda hm, panuje tam eh, sektorální uspořádání organizace dozoru nad trhem Tak jsem to teda pochopila. Um, I believe Mrs. Rühle's... Domnívám se, že eh, otázka paní Rühle se vztahovala ke komisi, takže hm, na to reagovat nebudu. Paní Šaldemoze položila několik otázek. Opět otázka vyčlenění dalších zdrojů, k tomu jsem se již vyjádřila. Také jste se ptala na to, zdali ten balík goods package, když bude zcela implementován, zdali bude i nezávadný, bezpečný pro spotřebitele v Evropě. V podstatě na to odpovědět nemůžu. Jeden ukazatel bude znamenat, že tam bude více požadavků, ale ne více zdrojů. Told. Alespoň podle toho, co nám bylo eh, sděleno. Takže myslím, že ani tuto otázku zodpovědět neumím. Pane, pan Šváb se zeptal, zdali kooperace mezi členskými státy a celními eh, orgány se zlepšila. Nemáme o tom dostatek eh, důkazů pouze určité poukazy existují, ehm, existuje také jakási zpráva o trendech, ale myslím, že v řadě členských státech neexistuje velmi systematická koordinace spolupráce mezi celní zprávou a orgány dozoru nad trhem. V některých případech ano, ale eh, zdá se, že to není eh, systematické obecně viděno. Ale my jsme tuto konkrétní věc až tak neskoumali, takže víc podrobností vám k tomu dát nemůžu. Ještě bych se chtěla vyjádřit k eh, tomu, co uvedl pan Macmillan ohledně časového harmonogramu na studii, ohledně prostředků. Ten časový rámec byl stanoven, takže jsme se s tím museli vypořádat. A když se podíváte na soupis těch rozhovorů, které jsme eh, vedli, je to v příloze ke studii, tak myslím, že jsme provedli 59 interview nebo rozhovorů a e, také s e, řadou úředníků e, z orgánu nebo úřadu dozoru nad trhem. To jsou teda, čerpali jsme teda z jejich odpovědí z těchto 59 rozhovorů. Pokud jde o RAPEX, je, jestliže jsou ve studii nedorozumění, tak je mi to líto. Nevzpomínám si na jméno zástupce DG Sanko, ale myslím, že jste v závěru řekl, že to nemá až takový dopad na celkové závěry studi- studie. Myslím, že to bylo vše, co jsem si zapsala. Doufám, že jsem zodpověděla položené otázky. Pokud něco chybí, tak samozřejmě se pokusím o odpověď. Děkuji. Děkuji. Hlásí se pan Macmillan. Je tato propiska ve vašich rukou? Uh, se omlouvám, paní předsedkyně, ale když tak poslouchám ty odpovědi, tak eh, si uvědomuji, že jsem vlastně ještě nereagoval na dvě, tři věci, které tady zazněly v příspěvcích eh, poslankyň a poslanců. Eh, za prvé, my vás samozřejmě nečiníme odpovědnou za odpovědi, které jste dostali od národních expertů či úředníků. To jistě ne. Pan Barnier identifikoval Eh, určité otázky, eh, hovořil o eh, odborné přípravě, možnosti specializace jednotlivých členských států na určité oblasti. O tom teď členskými státy právě diskutujeme. Eh, Frasek už teď vlastně realizuje určitou míru odborné přípravy školení na evropské úrovni a my se snažíme zjistit, jak toto rozšířit, abychom pokryli veškerý objem eh, těch kategorií, které jsou předmětem nařízení. A pak je tady samozřejmě ještě otázka eh, toho, co je hlavní prioritou původně byla prioritou eh, ta otázka data 1. ledna. A k tomu, eh, jestli by se některé členské státy měly specializovat. Tuhle tu myšlenku eh, již formulovala celá řada lidí. Já musím říct, že tady mám určitý zásadní problém. A ten problém zní takto. Přijmou národní vlády inspektory z jiných členských států, kteří by se potom věnovali inspekci eh, zboží Eh, v těchto jiných členských státech. Uvedu příklad. Mohu to tak asi říct, protože mám francouzskou státní příslušnost. Přijme francouzská vláda eh, britské inspektory, aby tam rejdili v přístavech. Já si myslím, že tady asi může vzniknout nějaký problém. Možná, že to je trošičku eh, pře, pře, hnané, ale přece jenom, jak to eh, uve, udržet na té eh, technické úrovni a zároveň nerozpoutat politickou diskuzi celá řada inspektorů si s touto myšlenkou pohrává, ale mají s tím také zásadní problém, protože jako eh, státní úředníci jsou v situaci, kdy se jejich vlastně hmotně právní odpovědnost eh, či eh, zas, eh, skončí na hranici jejich státu. Takže ta myšlenka je velice atraktivní, ale není snadné Není snadné je uvést v chod. Pan Schwab se zeptal na spolupráci či koordinaci mezi celní zprávou a e, kontrolou vnitřního trhu. Pro řadu zemí je to nová záležitost. V letošním roce jsme učinili mnoho proto, abychom členské státy e, tlačili k tomu, aby se jejich e, celníci více eh, snažili koordinovat eh, věci s kontrolou trhu. A eh, nesmíme zapomínat, že někteří lidé se prostě budou muset výrazně změnit ve svém vnímání věcí. A od 1. ledna 2010 ne všichni celní úředníci pochopí, že jejich úkolem je také sledovat kontrolu trhu kontrolu zboží. Nicméně věci se hýbají a všechny členské státy si moc dobře uvědomují, že eh, budou muset vyvinout značné úsilí. Jak eh, efektivní to úsilí bude, to už je zase jiná otázka. Děkuji srdečně za všechny tyto poznámky a závěrem myslím, že mohu říct, že Eh, takové slyšení o kontrole trhu by patrně bylo docela zapotřebí protože eh, pak je tady ještě otázka toho bezpečného označování, o kterém hovořil pan Šváb. Mohli bychom také hovořit eh, o návrhu, který zazněl z úst pana Barnie, ohledně toho, že by se státy mohly specializovat na některé konkrétní oblasti a tak dále a tak podobně. Myslím, že pro novou komisi jsme tady také připravili hodně práce